Guten Morgen, liebe Kollegen. Dobré ráno, vážení kolegové. Dobré ráno, vážená bývalá kolegyně. A dobré ráno všem, kteří přišli takhle ráno. Dokážu si představit, že to, že přišla zima, má také vliv na to, že je zde nás takhle po ránu tak málo. Ale měli bychom začít, protože ne všichni mají čas později v poledne. Pokud se a podíváte pozorně na program, tak víte, že dnes je druhý den slyšení a začneme panelem číslo 3. A jestli jste se to přečetli, Víte, že moderátor měl být Hendrik Kavsak, novinář eh, Frankfurter Allgemeine Zeitung. Včera ovšem čtvrt hodiny před začátkem slyšení odřekl svoji účast a omluvil se, že je nemocný. A z tohoto důvodu nemůže dnes moderovat diskusy. A já jsem to v Němčině teď eh, formulovala v podmiňovacím způsobu nebo v. Ehm, takže jsem a poukázala na to, že to eh, je jeho tvrzení. A pan Kavsak totiž napsal článek ve Frankfurtu Allgemeine Zeitung proti Evropskému parlamentu a to může být také důvod, proč nepřijel a možná chce strávit Vánoce bez toho, aby se potkal s nějakým poslancem. Máme zde ale mezi sebou kompetentní účastníky a pan Olbricht řekl, že je připraven převzít předsedání nebo moderování diskuze. Mnohokrát mu za to děkujeme. A takže a První panel bude moderovat pan Olbricht, všichni ho znáte, nemusím ho představovat. A pokud je o složení a panelu, máme zde Mercedes Bresso, což je předsedkyně výboru regionu. Dále zde máme Fabricia Barku, což je generální ředitel italského ministerstva hospodářství a financí. A dále zde máme Emila Dingu, což je náměstek generálního ředitele Rumans, Rumunského bankovního institutu. Všechny je srdečně vítám a předávám slovo Janovi, aby pokračoval v moderování diskuse. Jako vždy, nejdříve Předáme slovo na pět minut moderátorovi, poté pět minut bude mít každý účastník eh, panelu na svůj projev a poté budou mít kolegové možnost položit otázky a vyslechneme si odpovědi. Uvidíme, kolik budeme mít čas, času. Začneme. Děkuji. So, f, uh, uh, want... Mnohokrát děkuji. Nebudu skrývat, že moderovat takovýto panel je pro mě velkou ctí protože členové panelu jsou velice důležité osobnosti. Jsou to důležité osobnosti pro zamyšlení se nad eh, budoucností evropského rozpočtu a nad politikou soudržnosti. My jsme výborem, který pracuje na prioritách pro finanční výhled. Nejsme výborem, který by pracoval na všem. Nechceme hovořit o politice soudržnosti jako takové o tom, co je potřeba dělat v budoucnosti, protože to není možné udělat ve dvou hodinách. A to také není něco, co by náš výbor, výbor měl řešit. Náš výbor by se měl zabývat tím, co je mezi prioritami a také tím, jaký dopad to bude mít na evropský rozpočet a také na národní rozpočty. Chtěl bych vám připomenout, že náš výbor čelí nové výzvě. A máme dnes k dispozici různé dokumenty, které jsou základem naší práce týkající se priorit. Máme strategii EU 2020. Pokud se podíváte na tuto strategii, je tam seznam priorit. A tento seznam priorit ukazuje, že nejdůležitější pro Evropskou unii v budoucnosti je růst. Ovšem tento dokument, Strategie 2020, eh, zavádí eh, tři růsty. Inkluzivní růst, chytrý růst nebo inteligentní růst a udržitelný růst. Tento dokument ukazuje, že politika EU v budoucnosti by se měla zakládat na těchto třech růstech. Další dokument je přeskum rozpočtu, který zachází o trochu dále než první dokument. Netýká se jenom priorit, ale týká se také toho, jak se tento dokument promítá do rozpočtu. A na konci rozpočtového přeskumu eh, je návrh změnit strukturu rozpočtu a použít strategii EU 2020 jako eh, určité podokruhy rozpočtu. A víte, že máme novou dočasnou strategii, tedy, která by změnila Eh, strukturu rozpočtu. To znamená, že v rámci další strategie dojde ke změně rozpočtu, to je zajímavé, a mohlo by to vést k tomu, že rozpočet bude velice flexibilní a politický. Podíváme-li se na závěry přeskumu rozpočtu, je jasné, že návrh spočívá v tom, že eh, současné existující tzv. smluvní politiky aby se měly přeměnit na priority. První je eh, inovace, eh, dále druhá, eh, druhý okruh je SZP a politika klimatických změn a třetí část je politika soudržnosti, o které hovoří tento panel. Znamená to, že politiky soudržnosti budou součástí takzvaného inkluzivního růstu A na úvod bych řekl, že to neodpovídá strategii 2020, protože když strategie 2020 hovoří o inkluzivním růstu, jedná se především o sociální politiku. Když hovoříme o rozpočtu, a my hovoříme o všem, nejenom o sociální politice, pokud tady hovoříme o inkluzivním růstu. Takže co bychom měli udělat? Jak bychom v rámci finančního výhledu měli nakládat s prioritami? A to je něco, co bychom chtěli řešit v rámci tohoto panelu. Nejdříve bych se chtěl tedy zeptat panelistů na to, jak chápou ten pojem inkluzivní růst. Co to pro ně znamená a jak tento inkluzivní růst se může odrážet v konkrétních eh, položkách v rozpočtu. V současné době tedy nějakým způsobem eh, reinterpretujeme strategii EU 2020, aby se mohla promítnout do rozpočtu. To je velice zajímavá věc. A je nutné si to uvědomit. Já navrhuji, aby na konci tohoto pan, panelu jsme odpověděli na otázku, jestli bychom měli uvažovat o politice soudržnosti jako o něčem, co je jediná věc, kterou zahrnuje inkluzivní růst. Uh, a takže nejdříve předám slovo první řečnici, je to předsedkyně výboru regionu paní Mercedes Bresso. Grácie. Eh. Děkuji. Především mi dovolte. Ráda bych poděkovala paní předsedkyni Jutě Hauk za to, že nás pozvala na toto slyšení o Evropské strategii 2020 a budoucím rozpočtu Unie. V tomto speciálním zvláštním výboru o politických výzvách. I my jako výbor jsme vytvořili výbor ad hoc eh, pro rozpočet Evropské unie a v současné době pracujeme na stanovisku k návrhu komise o revizi rozpočtu. V roce 2011 budeme také pracovat na víceletém finančním rámci a na otázce zdrojů, což je opravdu zásadní otázka. Já bych především chtěla, aby byl vytvořen, navázán trvalý dialog s vaším výborem SURE a také by bylo dobré, kdybychom vytvořili scénář eh, vzájemné spolupráce, vyměny dokumentů, vyměny stanovisek a názorů. Budeme moci pracovat společně, vypracovat další návrhy a pracovat na návrzích, které jsou na stole. Uvedu příklad. Otázka trvání víceletého finančního rámce. Výbor už v roce 2008 navrhl model 5 plus 5, který podle našeho názoru dobře funguje protože umožňuje programovat na delší období. To znamená přizpůsobit se dlouhodobým strategiím, jako je například strategie 2020, ale mít také možnost přeprogramování v pátém roce, které bude moci vzít v úvahu změny, k němž dochází v rychle měnícím se světě. Další věci, které se týkají vztahu mezi strategií 2020, rozpočtem a novými mechanismy zprávy a vládnutí. To nám připadá, že si zaslouží společnou úvahu o vztazích mezi těmito třemi věcmi. Daňové úřady, alespoň v celé řadě regionů i obcí, musí reagovat na reformu zdrojů Unie. A já chci vyjádřit podporu výboru regionů, parlamentu, který chce uplatňovat své nové pravomoci, které dostal po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost. Teď už se dostávám ke strategii 2020. Jak už říkal pan Olbricht, je možno stimulovat inteligentní, inkluzivní a udržitelný růst pomocí této strategie, pokud bude dobře definován vztah této strategie k ostatním politikám. To znamená, jak se strategie 2020 eh, sloučí, sladí s jinými politikami. Podle našeho názoru je možno přistoupit k této otázce růstu na třech úrovních, eh, růstu tří typů, pokud to bude založeno také na v správě a vládnutí na více úrovních, to znamená Unie, státy, členské státy a regiony. Ještě než se dostanu ke konkrétním otázkám, ještě pár politických poznámek. Musím připomenout, že územní samozprávní celky realizují 70 všech veřejných investic v Evropě, regiony a místní úřady. Výbor je přesvědčen, že je nutno to vše spojit s kvalitou veřejných a soukromých investic uskutečněných v regionech. To je velmi důležité téma, protože se domnívám, že strategie Evropa 2020 se nebude moci uskutečnit, pokud se nebude opírat také o vlastní zdroje členských států, regionů a místních úřadů. Pokud to nebude strategie, kterou budou sdílet všechny úrovně, ale také všechny rozpočty Evropské unie. Odmítáme konkurenci mezi jednotlivými položkami v rozpočtu, je třeba, aby strategicky a partnersky tento rozpočet rostl. Návrh eh, Development Partnership Contract je sice zajímavý, ale myslíme si, že by to mělo být otevřeno debatě s regiony a s místními úřady. To znamená, aby členský stát definoval tuto smlouvu, tento kontrakt, ale aby měl za zády smlouvu uzavřenou, uskutečněnou z místní a regionální úrovní. Jednání mezi komisí a členskými státy nestačí, protože, opakuji, jsou to právě místní úřady, které realizují většinu investic. Třetí bod. Rozpočet ve výši 1% HDP nemůže zajistit všechny funkce. Strukturální investice, antikonjunkturální zásahy a mechanismy flexibilního zásahu v případě nouze. Připadá nám ovšem, že musíme mít flexibilní mechanismus jak na úrovni výdajů, tak na úrovni příjmu. Například máme za to, že je důležité mít europrojekt bondy, abychom mohli financovat uh, široké projekty, které přinášejí výsledky ze střednědobého a dlouhodobého hlediska. Bez této možnosti bychom mohli narazit na to, co se stávalo dodnes. To znamená, že máme naplánované velké dopravní sítě, ale nikdy je neuskutečníme, protože členské státy mají čím dál méně prostředků a prostředky, které jim dává Evropská unie, nestačí. Velké infrastruktury a velké investice mohou přinášet výsledky až dlouhodobě. To znamená možnost bondů, které by financovaly investice z dlouhodobého hlediska, které se začínají projevovat a začínají být rentabilní až po delší době, to nám připadá důležité. Otázka vlastních zdrojů je opravdu zásadní. Eh, výbor se staví nebo ještě nemá žádný názor na těch šest věcí, které se zde navrhují. Budeme je posuzovat, pokud je o jejich územní dopad. Zajímá nás ale také otázka zeleného růstu. Tyto zdroje, které se takto získají, musí být ovšem určeny na místní projekty, které mají chránit životní prostředí, předcházet nehodám anebo umožňovat zasáhnout v případě velkých pohrom a katastrof. Všechny tyto věci, které jsou spojeny s ekologií, jsou určitě důležité, nicméně zároveň s těmi, s těmi investicemi musíme rozhodovat, jakým způsobem se budou tyto peníze vynakládat. Jako příklad připomínám posílení finančních mechanismů z Evropského fondu Solidarity. Ukazuje, jak rozpočtová rozhodnutí, která přijmeme, budou mít velký dopad na život našich občanů a také na to, jak se budou dívat na přidanou hodnotu, kterou přináší Evropa. Máme před sebou velkou politickou výzvu. Já si myslím, že její úspěch nám řekne, do jaké míry budeme schopni a byli jsme schopni vytvořit politický strukturu, kterou jsme si navrhli v Lisabonské smlouvě. To znamená, že budeme mít silnější instituce, které se budou více opírat o území a že se tím také upevní evropské občanství. To je z mé strany vše, to jsou tedy má první prohlášení a potom se pokusíme eh, zajít hlouběji do tématu, které nám předložil pan koordinátor Olbricht. To znamená, jakým způsobem eh, spojit tři dimenze růstu navrhované ve strategii Evropa 2020. Jak tedy propojit tyto různé politiky? Já si myslím, že je to možné, ale je to možné pouze v případě, kdy prostřednictvím systému Začneme pracovat hned ve spolupráci se všemi úrovněmi vlád na našem území, to znamená všechny tři úrovně pokud se zaměříme společně na tři dimenze růstu, které mají různé dopady, také různé nástroje, různé projevy, ale s nimiž samozřejmě všichni souhlasíme, tak si myslím, že můžeme uspět a může se nám podařit udělat velký krok vpřed, pokud jde o růst na našem kontinentu. Ale musíme samozřejmě mít na paměti i další cíle. To znamená inkluzivitu, konvergenci všech našich regionů, zlepšení životní úrovně ve všech regionech, růst jejich příjmů, růst udržitelnosti z hlediska ekologie. Ekologická udržitelnost je samozřejmě téma, které umožňuje růst a trvale udržitelný rozvoj na územních celcích. To jsou politiky, které mají obrovský rozvojový potenciál, pokud jsou dobře zpravovány. A samozřejmě inteligentní růst, v tomto případě založený na komunikačních technologiích, má obrovské možnosti, obrovské možnosti růstu hospodářského růstu. Ale pokud od začátku je zde systém multilevel governance, tak to znamená, že se všichni budou podílet a to je důležité. Děkuji. Moje otázka na úvod nebyla otázka na jména, tituly, ale spíše se ptám na dopady. To znamená, pokud máme něco konkrétního v rozpočtu, tak potom to má dopad na jednotlivé kapitoly, Zda se to bude brát z tohoto rozpočtu nebo z jiného rozpočtu, čili není to retorická otázka, ale spíše je to otázka jednotlivých dopadů. Včera v rámci prvního panelu jeden z odborníků řekl, že bychom neměli směšovat eh, konkurenci, schopnost a kohezi a um, měli bychom prosazovat to, tu excelentnost, to eh, vynikající výsledky v oblasti inovačního růstu a koheze by se měla připojit k těm ostatním prvkům. Bylo tedy jasné, že neustále uvažujeme eh, velice tradičně o kohezi. Nicméně včera jsme měli ten panel, který eh, byl o inteligentním růstu a tady je jasné rozdělení mezi odborníky, čili teď eh, bych rád požádal dalšího odborníka, Fabricio Barky, aby odpověděl na tento dotaz. Děkuji. Když jsem si přečetl váš dokument, tak se pokusím odpovědět na tu otázku. Chtěl bych říct na úvod tři poznámky. Jak ta situace nyní vypadá? Stávající výzvy vyžadují, abychom používali rozpočet eh, účinnějším způsobem, také požaduje, abychom měli především rozvojové evropské strategie. Takováto strategie je dána smlouvou, je brána z ekonomického, sociálního a teritoriálního hlediska a je důležité, aby tato strategie byla plně reformována, aby prokázala svoji účinnost. Komise nyní provádí skutečnou reformu kohezní politiky. Je to založeno na třech eh, prvcích, které jsou uvedeny v mém dokumentu. Je to jednak koncentrace, podmíněnost a měřitelné cíle. Tady ovšem nekončím. To je v podstatě stávající situace, co je nyní na stole. A nyní, co k tomu chci říci já? Nejdříve Stručně, co se týče politiky soudržnosti a jejich cílů, právě nyní zaznělo, že by to mělo jít nad rámec inkluzivního růstu a měl by právě tento způsob strategie eh, ovlivnit všech pět cílů strategie EU 2020. To za prvé. Za druhé, politika soudrnosti a jaký je její vztah k programu EU 2020. Musí to být eh, naprosto koherentní, ale zároveň nezávislé od eh, otevřené metody koordinace. To je první prohlášení a za druhé, to je vše pravda, ale vše bych popřel, pokud bych, eh, by nebyla skutečně schválena strategie soudržnosti. Teď hovořím o, té, o tom novém návrhu reformy politiky soudržnosti. Čili nyní zapomeňme na všechny slogany, co je inteligentní, trvalo udržitelné, inkluzivní, ale podívejme se na to, co skutečně funguje. Ale rozpočet je skutečně něco závažného. Když se podíváme na pět cílů, které stanovila rada, jsou velice jasné, nemusím je možná opakovat. Máme také jasné cíle. V případě každého tohoto cíle máme konkrétní národní cíle ze strany členských států. Každý stát si mohl vybrat svůj cíl. Ale co chci říct si já, všechny tyto cíle musí být prosazovány v rámci politiky soudržnosti. Politika soudržnosti musí prosadit i na konkurenceschopnost, také sociální inkluzi oba prvky, protože tato politika musí zajistit, aby všechna místa v Evropě měla možnost se rozvíjet. A tato možnost dalšího rozvoje znamená, že jste inkluzivní, to znamená, že dostatek lidí naplňuje určité standardy a že zajišťujete maximální růst. To jsou dva důsledky. Politika soudržnosti musí naplňovat své cíle, které jsou stanoveny v jednotlivých položkách rozpočtu, bez pochyby. A jaké to má dopady? máme priority, které jsou v rozvoji, ty by měly být vyčleněny z základní infrastruktury. Základní infrastruktura je v podstatě důležitá pro mobilitu, mají to rádi jak socialisté, tak liberálové, protože zde se snižuje jednotkový náklad pro firmy i občany. Či to je součást strategie 2020. Mé první sdělení tedy zní, že strategie Evropské unie 2020 je příliš široká, jak zajistíme tedy koncentraci. A komise nabízí odpověď. Koncentrace podle nich není o tom, aby někdo v Bruselu rozhodoval, kdo co dělá, ale žádá členské státy a regiony, aby učinili určité volby mezi jednotlivými prioritami. Čili pokud jste pro inkluzi, udělejte vše, co je v této oblasti, pokud jste pro něco jiného, prosaďte jiné cíle. Přidaná hodnota politiky soudržnosti je v následujícím. Je tady otevřená metoda koordinace. A zde jsou čtyři výhody. V první řadě můžeme integrovat jednak v rámci komise, ale i v členských státech různé sektorové politiky a můžeme propojit pět různých eh, fondů. To mají rádi právě správci eh, fondů, ale to je rozbito tímto systémem. Dále strukturální reformy a institucionální přizpůsobení, které jsou zapotřebí v jednotlivých členských státech a v regionech, aby tato politika byla úspěšná. V případě politiky soudržnosti to není pouze eh, retorické politické přesvědčení. Pokud eh, tato reforma bude provedena, tak zavedeme závaznou eh, podmíněnost a také pokud nebudou provedeny patřičné změny, tak eh, příjemci nedostanou patřičné fondy. Evropská unie musí mít také lidské zdroje a politika soudržnosti záleží na eh, kompetenci DG Employment, eh, regiony, eh, rybolov a tak dále a musí to propojit eh, se sektorovými kompetencemi, s jednotlivými sektorovými generálními ředitelstvími. Musí to být propojeno tak, jak to navrhuje komise. To je naprosto nový prvek. Vznikají spojení mezi pracovními skupinami, mezi jednotlivými generálními ředitelstvími. A v rámci reformy, neustále hovořím o této reformě, to bude poslední věc, musíme mít systém výstupních indikátorů a cílů, který nebude uplatněn ze zhora dolů, ale Zároveň tento systém bude řízen posílenou komisí, která zajistí, aby jak Evropský parlament, rada, občané, noviny, kdokoliv měli konkrétní čísla, ne pouze nějaké eh, vágní cíle, ale budou jasně stanovena, eh, či, eh, stanoveny výsledky v číslech. Čili přeskočím další diapozitiv, k tomu se pak vrátím. Jaký je tedy vztah mezi eh, programem národních reform a procesem v oblasti eh, politiky soudržnosti? Tento proces musí být koherentní, nicméně je tady otázka eh, vzájemné závislosti. Chci maximálně využít těchto deseti vteřin chtěl bych být naprosto otevřený. Během předešlého vyjednávání byla snaha reformovat politiku soudržnosti. Bohužel to neprošlo. Dokonce i ty největší státy, kteří jsou čistí mm, poskytovatelé, nejsou to ti, které jsou na východě, na jihu, čili nevznikají žádná podezření, ale dokonce i tyto státy chtějí mít záruky a musí být také poskytnuty záruky těmto státům. Čili pokud tyto záruky nebyly poskytnuty, tato reforma neprošla. Máme členské státy, které vždy tvrdily a stále tvrdí, že vědí nejlépe, jak provádět regionální politiku. Nepotřebují žádné indikátory výstupu, kterém bude určovat Brusel. Nicméně se změnily vlády během voleb v těchto zemích a tím se změnila i regionální politika v těchto zemích. Čili pak se vrátili k tomu, že bychom se měli pobavit o regionální politice v Bruselu. Možná by bylo dobré být součástí nějaké koordinace určitého systému. Čili má poslední, třetí poznámka. Nyní přišla chvíle, aby tato reforma byla prosazena a vše, co jsem říkal o politice soudržnosti, bych eh, odvolal, pokud by tato reforma měla být nějak osekána. A jako evropský občan musím říci, že právě zde Evropský parlament může monitorovat implementaci této reformy, jak tedy její vytvoření a potom posléze její implementaci, aby to, o čem hovoříme, se stalo realitou. <coughs> Okay, thank you very much and uh, I would like to ask... Mnohokrát děkuji. Já bych se chtěl zeptat na banky co si bankéři myslí o celém tom procesu, kterým procházíme. Nyní bych chtěl představit pana Emila Dinka, náměstka generálního ředitele Rumunského bankovního institutu. Předávám slovo. Mnohokrát děkuji. Abych byl jasnější, budu hovořit svým mateřským jazykem rumunsky. Rád bych eh, na úvod se vyjádřil k otázce, kterou zde nanesl pan Olbrecht. To je téma, které mě připadá opravdu zásadní. Mé vystoupení budete mít jak na papíře, tak na internetu. Proto bych se rád omezil pouze na to, co je spojeno s problematikou, na kterou zde upozornil pan Olbrich. Podle mě sou, soudržnost je cíl sociální povahy a musí tímto cílem zůstat. Prostředek k dosažení tohoto cíle soudržnosti je prostředek ekonomické povahy. Jistota, že bude dosažen nebo tedy splněn tento sociální cíl, musí být eh, poskytnut tímto ekonomickým prostředkem. A to je podle mě udržitelnost růstu. Vidíme, že strategie EU 2020 eh, zajišťuje růst na celé řadě cílů, ale nehovoří konkrétně o udržitelnosti těchto cílů. A já bych začal rád tím, že bych se zmínil o pojmu flexicurity. To je pojem, který se velmi často opakuje. A já bych rád eh, nazval tento nový cíl nebo tento nový pojem suskohezion. To je udržitelnost plus soudržnost. To znamená obecně tedy udržitelná soudržnost. To je věc, která je opravdu zásadní. Za druhé, byl zde uveden i další problém. Tyto tři cíle evropské politiky soudržnosti, které existují v současné době, by měly být udrženy, to znamená konvergence, konkurenceschopnost na regionální úrovni, zaměstnanost a evropská územní spolupráce. Podle mého názoru tyto tři cíle nejsou stejnorodé. Jeden z nich, to znamená konvergence, implikuje ty ostatní dva, obsahuje je v sobě. Výsledkem je, že cíle politiky soudržnosti musí být nezávislé. A neměly by si odporovat mezi sebou. A měly by být také úplné, to znamená, měly by přispívat k dosažení konečného cíle. Já si myslím, že Tři cíle politiky soudržnosti by měly být následující. Především tedy konvergence ekonomická, územní a samozřejmě i sociální konvergence, dále produktivita, o které se vůbec nehovoří ve strategii Evropa 2020 a která právě zajišťuje udržitelnost, o které jsem se před chvílí zmínil, a samozřejmě také udržitelnost. V tomto smyslu a v návaznosti na to vše se domnívám, že by bylo možné udělat v budoucnosti změnu spojenou s politikou soudržnosti. To znamená, že politika soudržnosti by se měla soustředovat na produktivitu. A proč? Proč říkám tento názor? Protože zaměstnanost samo o sobě, nebo tedy cíl zaměstnanost ve strategii 2020 je nedostatečný. Mohu mít vysokou zaměstnanost, ale nízkou produktivitu. A myslím si, že by se politikové nad tímto měli zamyslet a měli by vytvořit statistické ukazatele, které zároveň budou měřit jak zaměstnanost, tak i produktivitu. A mám v tomto smyslu také návrh. Mohl by to být poměr mezi HDP a počtem obyvatel ve věku 15 až 64 let. Všimněte si prosím, že se jedná o ukazatel, který měří jak zaměstnanost, tak i produktivitu této zaměstnanosti. Byl by to ukazatel, který by mohl tlačit eh, produktivitu a ekonomiku směrem k soudržnosti. Další myšlenka, která je spojena s rozpočtem. Se strukturou evropského rozpočtu. Všichni známe zprávu Elena Lamasura a známe také debatu o vlastních zdrojích, která probíhá i v současné době. Mohli bychom vytvořit pracovní skupinu, která by identifikovala společný evropský zdanitelný základ. Byla by to společná základna, která by byla pozorovatelná, sledovatelná a na jejímž základě by bylo možné změřit, eh, do jaké míry je členský stát eh, nebo do jaké míry členský stát eh, využívá integrace do jaké míry je to pro něj přínosné. V otázkách, které jsme dostali, byla také otázka, která se týkala synergii mezi strategií EU 2020 a národními reformními programy. A já mám v tomto smyslu také návrh. Mohli bychom možná vypočítat ekvivalentní příspěvek členských států ke splnění cílů Evropa 2020. Kdyby se nám to podařilo, mohli bychom přizpůsobit eh, národní cíle tak, eh, aby tento příspěvek byl ekvivalentní. Členské státy by potom byly více pozbuzovány k tomu, aby se podílely na programu 2020. A na závěr bych rád zdůraznil jednu věc, eh, s níž se počítá ve strategii 2020. Žádná evropská politika by neměla být vytvořena bez eh, ohledu na strategii 2020. To znamená, že tato strategie 2020 musí být skutečným eh, masterplánem i pro evropský rozpočet, jak už jsem říkal v úvodu. Byla zde i další otázka. Zda bychom měli evropský rozpočet stoprocentně soustředovat na dosažení cílu strategie EU 2020. A má odpověď je ano, jednoznačné ano. Možná by bylo dobré analyzovat eh, nulovou úroveň NAC, indikátoru NAC, abychom mohli už v úvodní fázi analyzovat tento projekt a vytvořit makroregiony, které by združovaly i několik států, které by využívaly projektů, které už fungují a byl by to vlastně projekt sui generis evropské soudržnosti. A myslím si, že ještě v debatě se dostanu k detailům. Děkuji. Po té, co jsme si vyslechli tři panelisty, vidíme, že zde probáhá diskuze, probíhá diskuze na nejrůznějších úrovních. Eh, za prvé se jedná o diskuzi o místě politiky soudržnosti mezi eh, evropskými politikami. Eh, to se odráží v rozpočtu. A samozřejmě otázka je propojení se strategií EU 2020. A druhá úroveň je metoda, je postup. Není možné to samozřejmě oddělit ale pan Barka zmínil metodu, zmínil reformu a zmínil to, že změny samozřejmě vychází, se zakládají na určité metodě. A jedná se tedy o to, že tato politika by měla být změněna. Nyní máte možnost položit otázky. Máme plus minus 20 minut a myslím, že Juta může zahájit diskusi. Ano, já už zde mám Seznám Konstance Kré a poté Helga Trujpo. Mnohokrát děkuji. Já mám dvě otázky a jednu připomínku. Nejdříve bych chtěl poděkovat panu Fabricio Barkovi za to, že jasně eh, vyjasnil tuto eh, věc týkající se udržitelného eh, inteligentního růstu v souvislosti s politikou soudržnosti. Já vypracovávám na stanovisko k tomuto tématu a já bych se chtěla zeptat, jak to můžu jasně formulovat, pokud jde o tyto tři eh, termíny. A tyto tři termíny se směšují a někteří se snaží využívat tyto tři termíny eh, proto, aby rozdělili oblast politiky soudržnosti na eh, menší části a všechno zkrátka dávají pod tu kolonku politiky soudržnosti. Druhá otázka se týká paní Breso. A ve výboru regionu nebo my ve eh, výboru pro regionální rozvoj máme názor, že je potřeba mít finanční výhled na nejméně sedm let, a také s ohledem na regiony. A Lisabonská strategie se považuje za strategii, která selhala. A politika soudržnosti nebo současný finanční výhled se týkal také této Lisabonské strategie, ale nyní máme strategii EU 2020 a pokud bychom to rozdělili na dvakrát pět, nebo jednoduše jenom na pět let, bylo by to zmatené, byl by to nesmysl. A mě by zajímalo, proč výbor regionu tolik trvá na tomto přístupu dvakrát pět let anebo tam jsou různé názory. A ještě k tomu, co říkal pan Dinga, udržitelnost v oblasti politiky soudržnosti. A, a, nějak oddělovat od produktivity, já si myslím, že to je uh, trochu krátkozraké, ale na to dnes není čas, abychom o tom hovořili. Helga? Děkuji, Juto. Já bych se chtěla vrátit eh, k tomu, k té prezentaci pana Barky. Na slajdu 4 se píše, že změní eh, udržitelný, inteligentní a inkluzivní růst je eh, možná chybné. Měli bychom se vrátit k těm základním cílům, o kterých už EU rozhodla. Za prvé je zde zlepšení podmínek pro inovaci, výzkum a rozvoj, dále zlepšení vzdělanosti a třetí bod je dosažení cílů v oblasti klimatických změn a energetiky. Já jsem poslankyní zelených a já se domnívám, že je zde úzká souvislost mezi inovací a klimatickými změna, změnami nebo um, ekonomikou, která má nízké emise CO2. To je součást všech našich programů a z tohoto důvodu se domnívám, že je zcela zásadní, abychom propojili udržitelnost s inovacemi a klimatickými změnami. Protože pokud eh, se budete soustředit na inovace jinde a nebudete mít eh, tyto klimatické cíle, tak nastane problém. Vrátíme se potom k Lisabonské strategii, kde nebyly, nebyla žádná takováto propojení. A já se domnívám, že abychom mohli eh, se dostat dále, pokud jde o růst, musíme propojit klimatické cíle právě s inovacemi. A jde nám o to, abychom měli inovace v oblasti snižování emisí CO2, v oblasti eh, dalších škodlivých látek. Takže je lepší, aby jsme jasně řekli, že strategie EU 2020 má za cíl právě propojení mezi inovacemi a klimati- bojem proti klimatickým změnám. Jinak se domnívám, že bychom se vrátili zpět k Lisabonské strategii. A ještě se vrátí, vrátím k té velké otázce. Jaká, jaké je propojení mezi cíly strategie EU 2020 a úrovní členských států? Pokud členské státy nebudou chtít v rámci strukturálních fondů a kohezních fondů, pokud se nebudou snažit díky těmto fondům naplnit cíle EU, tak e, opět nedosáhneme úspěchu. Takže mě by zajímalo, jaké podmínky musí splnit členské státy a jak budeme měřit úspěch. Co znamená úspěch v této oblasti a jak ho změříme? Možná byste se toho mohli dotknout při svých odpovědích. Děkuji. Děkujeme Helge, Helze, nyní Kinga. Mnohokrát děkuji. Já se domnívám, že dnes hovoříme o nejdůležitějším aspektu strategie EU 2020. A hovoříme tedy o propojení mezi touto strategií a rozpočtem. Já se domnívám, že to byl nejslabší bod Lisabonské strategie, že Lisabonská strategie byla plná sloganů, ale nesoustředila se na implementaci. Takže já myslím, že všichni se na tohle Eh, na tuto novou věc těšíme. Já jsem ráda, když jsem slyšela, že politika soudržnosti by měla pokrývat všech pět cílů. Já si myslím, že nejhorší věc, eh, kterou bychom mohli udělat, je, že bychom měli různé krabičky, různé cíly. Pro každou by byla jedna krabička. A myslím si, že nakonec by z toho nic eh, nebylo. Nakonec by to nebylo korunováno úspěchem. To známe z minulé zkušenosti. Já se domnívám, že ta zásadní otázka, kterou si kladou všichni kolegové, je, jak podpořit implementaci. A vy jste zmínili, že máme odvětvové cíle a že máme územní priority a cíle. A na evropské úrovni máme tyto eh, task force, eh, tedy pracovní skupiny. Jsou trochu eh, slabé, ale myslím si, že pomůže nedělit rozpočet na jednotlivé projekty, které jsou propojené. Já si myslím, že bychom tyto task force, tyto pracovní skupiny měli posílit. Další důležitá otázka je jak spolupracovat s různou úrovní zprávy, s národními vládami, s regionálními a místními úřady. Nemáme eh, struktury pro harmonizaci cílů. A stále ještě zde existuje riziko, že eh, propojené projekty budou přiděleny do různých krabiček na nejrůznějších úrovních. Já si myslím, že když hovoříme o budoucím finančním výhledu, měli bychom pracovat na strukturách, na nejrůznějších administrativních úrovních. Měli bychom se také soustředit na tyto task force, tyto pracovní skupiny. A rovněž se domnívám, že evropský semestr je něco, co bychom měli Eh, na co bychom se měli soustředit, co bychom měli v budoucnosti podpořit, protože je to dobrá eh, struktura. Mnohokrát děkuji. Děkujeme. Elíza. Poté další. Thank you very much. Mnohokrát děkuji. Já se domnívám, že eh, toto je zcela zásadní věc, o které hovoříme. A moje otázka se týká slučitelnosti mezi balíčkem, eh, na kterém pracujeme, který se týká hospodářské zprávy a řízení. Tento balíček se snaží o eh, silnou koordinaci mezi zeměmi a vedete k tomu, že některé země zavádí opatření a která by mohla způsobit další recesi, protože se snižují výdaje a proto, aby splnily požadavky týkající se omezení schodků. A tyto země nechtějí porušit eh, tyto cíle, které byly stanoveny, pokud jde o výši schodků. A já se domnívám, že zde není eh, dostatečná ochrana že se není dostatečná ochrana příspěvku ze strany členských států pro cíle EU 2020. A protože některé členské státy, když sníží své výdaje, samozřejmě sníží také všechno, co souvisí se vzděláváním, školením, s vědou a výzkumem. Něco takového dostatečně nechráníme. A na druhé straně je zde další jev, a to je snižování eh, národních příspěvků do strukturálních fondů. Ve Financial Times z dneška se praví, že jenom 10 eh, z toho programu 347 miliard bylo skutečně vypraceno. To byl program na růst, protože země, které nejvíce potřebují růst, eh, nedokáží eh, dostatečně přispět k financování z těchto nástrojů soudržnosti. To je zásadní otázka, protože se zvýší rozdíly a možnost, a myslím si, že je zkrátka potřeba řešit možnost využívání strukturálních eh, nástrojů. Je nutné, abychom měli horizontální programy, které budou eh, kompenzovat tyto eh, strukturální nesrovnalosti. Já si nedokážu představit, jak by některé země, které jsou také v eurozóně, by jinak byly schopny dosáhnout cílu EU 2020. A já si myslím, že to by představovalo další tlak na evropský rozpočet. Mě by zajímalo, jaký je váš názor na tuto otázku. Děkuji. A poslední José Manuel a poté se dostaneme k odpovědím. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Já bych se chtěl zeptat panelistů na to, jaká by měla být struktura budoucího VFR. Myslíte si, že můžeme pokračovat s těmi okruhy, které v současné době máme, nebo myslíte si, že bychom měli mít nová, novou strukturu? Myslíte si, že každý okruh by měl odpovídat určitému sloganu, udržitelný růst, inteligentní růst, inkluzivní růst? A jaký Ehm, jakou strukturu si myslíte, že bychom měli, pro, měli mít pro budoucí víceletý finanční rámec? Já osobně si myslím, že ehm, eh, ta doba eh, tohoto rámce by měla být 10 let a přeskum by proběhl po pěti letech. Znamenalo by to, že by členské státy se mohly zavázat na další období, pokud jde o strategii EU 2020. Tento titulek, ve kterém stojí 2020, už něco samozřejmě naznačuje. Já si myslím, že VFR, další VFR by tedy mohl být, ale sedmiletý, jako byl předchozí. Ale pokud bychom v tuto chvíli zavedli tedy ten pětiletý nebo desetiletý rámec, poté by e, ten rámec se nepřeklíval s dosažením cílů EU 2020 do roku 2020. Další důležitá věc pro další VFR je, abychom zahrnuli všechny zainteresované strany a aby diskuse probíhaly transparentně. V současné době e, často nevíme, kde peníze končí, jaké projekty se financují. A já si myslím, že je důležité, abychom věděli, jaké projekty jsou schváleny, jaké projekty se implementují. A tyto informace by měly být dostupné i na nejnižší úrovni, na úrovni nad 3. Musíme vědět, co se děje na úrovni nad 3. Můžeme mít také různé programy pro jednotlivé členské státy a pro e, různé členské státy najednou, ale zásadní je, abychom věděli, jak tedy upravit ten víceletý finanční rámec. E, Otázka je, jestli chceme mít ten přístup eh, z hora dolů, anebo jestli nejdříve chceme mít určité priority, stanovit si priority a poté definovat eh, určitý objem peněz pro každou prioritu. Eh, bude poté jasno, tedy jaká bude konečná suma, to by byl přístup z dola. A který přístup, pokud je o metodologii, byste navrhoval v rámci pro příští víceletý finanční rámec? Mám zde ještě jedné, jednu žádost o slovo, ale poté už skutečně s diskusí skončíme a dáme slovo panelistům Giorgio. Mnohokrát děkuji, já budu stručný. Mám otázku na pana Dingu. Jestli jsem tomu správně rozumím, máme zde cíl zaměstnanosti a tento cíl by měl být nahrazen cílem produktivity. Eh, to jsem tady slyšel a já se domnívám, že tyto dva cíle odráží situaci také v jiných oblastech. Možná byste k tomu mohli ještě něco říci, abych správně pochopil, co tímto konceptem míníte. Ano, než předám slovo panelistům v opačném směru, než hovořili původně, mám takovou provokativní poznámku vůči všem třem pan- panelistům a je potřeba se zamyslet nad jednou věcí. První otázka je, jestli strategie EU 2020 je desetiletou strategii nebo pětiletou strategii. Pokud je to desetiletá strategie, znamená to, že začíná teď. S rozpočtem, který máme nyní. Nebo je to strategie, která začne s novým rozpočtem. A my připravíme nový rozpočet s ohledem na tuto novou strategii. Já se domnívám, že strategie 2020 je desetiletá strategie a začíná nyní. Zdůrazňujeme priority, cíle a musíme začít nyní. Ale otázka je, jak můžeme změnit eh, naše, naše politiku, náš rozpočet v budoucnosti, aby byl ještě efektivnější. Ale myslím si, že je potřeba odpovědět na otázku, o co zde jde. Pokud chceme změnit strukturu rozpočtu, znamenalo by to, že zahájíme strategii EU 2020 až v roce 2014. Takže začneme panelisty, takže nejdřív dostane slovo pan Emil Dinga. Vám Děkuji. Rád bych se zmínil konkrétně o čtyřech problémech, Tři otázky byly určeny přímo mně a ta čtvrtá je obecná. Pokud jde o pochybnost ohledně spojení mezi produktivitou a soudržností, sociální začlenění, které je cílem politiky soudržnosti, implikuje samozřejmě kvalitu života. To je zjevné. Kvalita života sebou nese samozřejmě takové otázky, jako je volný čas, protože lidská osobnost se rozvíjí především ve volném čase. A to také souvisí s produktivitou. Já jsem neměl na mysli pouze ten úzký ekonomický pojem produktivita, ale jednalo se o účinnost eh, ekonomické akce. A když jsem navrhl navázat produktivitu na zaměstnanost, tak eh, jsem hovořil o tom, že když máme vysokou zaměstnanost, ale nízkou produktivitu, tak to nezajistí sociální inkluzi, sociální začlenění. Ani opak není dobrý. Když máme velkou produktivitu, která neumožní růst zaměstnanosti, také vede k vyloučení ze společnosti, k sociální exkluzi. Je to statistický ukazatel, ale není to vyčíslitelný ukazatel, je to koncept, o kterém hovořím. Takže musíme vytvořit eh, takový soubor, takový celek, který se bude skládat z produktivity a zaměstnanosti. Pokud jde o NAC 0, tak to byla taková metafora, taková koncepce. Ale měl jsem na mysli situaci, kdy v důsledku regionální spolupráce jako pokračování euroregionu by mohly být vytvořeny geografické nebo dokonce i sociální velké regiony, makroregiony, které by měly opravdu silnou dynamiku a které by byly skutečně motorem hospodářského růstu a také sociálního začlenění. Samozřejmě, když se podíváme na věci z perspektivy, mohli bychom se zamyslet nad takovouto strukturalizací na regionální úrovni. Vzhledem k tomu, že rozvojové programy jsou národní a kritéria nejsou na celé úrovni Evropské unie stejná. Další otázka, která zde byla položena, se týká způsobu, jimž bude strukturován rozpočet s ohledem na dosažení cílu strategie Evropa 2020. A já souhlasím s tím, co říkala paní Kinga Gens. To znamená, že rozpočet je prostředek to je jasné. Já jako odborník bych vedle evropského rozpočtu měl evropskou rozpočtovou strategii s cíly hospodářské, sociální, územní povahy a v rozpočtu bych měl strukturu výdajů, která by byla založena na prostředcích. Prostředek, jak říkala paní Kinga Gens, by neměl být určen na jeden jediný cíl. Rozpočet může mít dopad na celou řadu cílů a vztah mezi rozpočtovými prostředky, které nemají konkrétní určení a konečným cílem, je naznačen právě strategií, o které jsem hovořil. To znamená, mám strategii s konečnými cíly a rozpočet s kapitolami výdajů, které nejsou přidělovány jednotlivým cílům. A měl bych takovou mapu, takovou matrici, podle které bych si to celé ověřil. Děkuji. Uh, pokud rozumím Fabricio Barkovi správně, tak eh, on říká, že bychom měli ty projekty eh, udělat nebo uskutečnit v reálu. Ano? Já bych zasadil politiku soudržnosti do zvláštní kapitoly, jen bych k tomu přidal slovo rozvoj. To byla chyba, že tam to slovo nebylo dodáno, protože právě o tom tato politika je. Co si myslím o délce? Já si myslím, že pokud různé instituce Evropské unie jsou připraveny přejít od 2020 k 2024, mohli bychom zvážit eh, tu strukturu 5 plus 5. To by podle mého názoru mělo respektovat pět požadavků, to znamená reforma politiky soudržnosti by měla být tak efektivní, že by v podstatě neměla potřebovat žádné změny až do roku 2024. Za druhé, ty finanční zdroje by měly být určeny na sedm let, eh, a to určitě, i když je to pět plus pět, eh, protože těch eh, pět let to je málo pro většinu projektu. Za třetí, ta, ten relevantní podíl posledních tří let musí být navázán na výsledky těch předcházejících sedmi let. A za třetí, dodatek ke smlouvě mezi členskými státy a regiony a komisí musí být napsán na konci pátého roku. To jsou podle mého názoru dost komplikované požadavky, ale zahrnuje to i ten první požadavek, to znamená přesun od 2020 do roku 2024. Dále, jaké jsou argumenty? Myslím, že jsou tu tři argumenty, které jsou velmi silné. Za prvé, nemůžeme změnit to, co je vlastně rozvoj. Rozvoj znamená mezinárodní debatu, znamená to práci, Znamená to politiku, která zakrý, pokrývá otázky efektivity, dlouhodobé udržitelnosti a také sociálního začlenění a rovnosti. To nemůžeme změnit. I kdybychom to chtěli změnit, tak to prostě nezměníme, protože tak to je. Druhý argument. novinka v této politice je to, že zde máme jasné cíle, jasné ukazatele. My nemáme žádné ukazatele pro ty tři slogany. Máme ukazatele pro těch pět cílů, které schválila Rada. A složitější odpověď je taková. Politika je složitá, takže máme problém. Máme tři nebo pět různých cílů, které jsou mezi sebou provázány, jak zde bylo řečeno mezi například inovací a udržitelností. Jenom politika, která pokrývá všechny tyto cíle, může dosáhnout následujícího cíle. Kdybychom měli priority, které by byly oddělené, aby zde byly jasné zákroky. Například eh, já jsem zaměřen teď především na inovaci, nebo tento můj krok eh, usiluje především o dosažení rovnosti, nebo tento krok je zaměřen především na změnu klimatu. Potřebujeme samozřejmě takovéto rozlišení, ale musíme vzít v úvahu i ty ostatní, když děláme jakoukoliv politiku. Když máme projev, projekt, jakýkoliv projekt, tak máme cíl a dva další úkoly. A jenom když budeme zachovávat vztah mezi těmito politikami, tak se nám podaří dosáhnout výsledku. Budeme mít jeden hlavní cíl, ale nesmíme nikde zapomenout na ty dva poslední. Protože když budeme se zaměřovat pouze na inovaci a potom řekneme, bohužel to bude mít špatné důsledky pro udržitelnost, tak to rozhodně nebude přijatelný výsledek. Třetí bod který zajistí, že věci budou skutečně jiné. Myslím si, že podmíněnost a měřitelnost projektu. To je velmi důležitá věc. Když se podíváte na to, co jsem tady eh, napsal, když se podíváte na ten proces, eh, když máte politiku soudržnosti nalevo, tak tam jsou eh, dva velké momenty. Máme zde společný strategický rámec, kde se vytvoří princip podmíněnosti. Budou to zásady, které budou muset platit pro všechny členské státy. Budou dostatečně obecné, aby se zde neodrážela žádná zvláštní kultura, žádné zvláštní podmínky, žádný zvláštní kontext. A budou muset být v souladu s integrovanými hlavními liniemi. Nebudou na nich záviset, ale budou muset být s nimi v souladu. A pak zde máme eh, další úroveň, tam se budou vytvářet pracovní skupiny, územní týmy a tak dále budou se vyjednávat smlouvy s členskými státy a samozřejmě i z regiony, protože tento program by měl být eh, odsouhlasen zároveň, abychom si zajistili, že budeme v souladu také z regiony, protože nemůžeme mít žádnou rozvojovou smlouvu, pokud neodsouhlasí i regiony. A v tomto jednání tyto klíčové principy které si stanovila Evropa jako celek, eh, budou eh, závazné, budou předmětem té podmíněnosti. To znamená, já vám nedám peníze, vy nepřijmete peníze, pokud nebudou zaručeny určité institucionální principy. To je jedna záruka a druhá záruka jsou eh, výsledkové indikátory, ukazatele. Nejdříve zde máme ukazatele pro Evropu jako celek ty hlavní cíle a potom eh, výsledkové ukazatele, které jsme si stanovili pro Evropu jako takovou. Potom zde budou operační programy nebo tedy eh, výsledky těchto programů, které si členské státy vyberou v jednání s komisí. A potom zde budou eh, ukazatele, které budou měřit výsledky projektu. Na to jsme velmi, těžk, velmi často zapomínali v minulosti. A potom jsou zde také Eh, indikátory na úrovni společenství, na to jsme také velmi často zapomínali, to je pouze jednoduchý požadavek. Kdokoliv používá peníze evropských daňových poplatníků, musí mít jasné cíle. Teď hovořím o úrovni projektu. A musí nám říci, jaké budou měřitelné ukazatele, jejichž prostřednictvím se změří dopad. To není počet kilometrů silnice nebo počet eh, hodin školení, ale Jedná se o to, o kolik jsem zkrátil vzdálenost mezi A a B, nebo jak jsem zlepšil schopnosti lidí, nebo jaký dopad to má třeba na kvalitu ovzduší a vody. Poslední bod, který tady mám, se týká makro tematiky. Teď eh, se v Evropě hovoří o této záležitosti, nemůžeme se tomu vyhnout, je to důležitá věc. Mělo by se o tom teď debatovat. Jsou zde dvě příležitosti nebo dvě možnosti, jak to udělat. Jednak se jedná o revizi adicionality. Já souhlasím s návrhem komise, mělo by se to zjednodušit, mělo by se to také měřit stejným způsobem, jako se to měří v rámci paktu růstu a stability, nebo se to může měřit eh, na základě eh, investic. Není to sice dokonalé, ale alespoň bychom se mohli podívat na tyto čísla a pochopit, eh, kde je ten rozpor a potom budou politická rozhodnutí, ale alespoň by to bylo tedy transparentní. Eh, Jestli mohu, otázka pana Fernandeše. Když se používá tato, tato tyto fráze, je možné to potom převést do těch jednotlivých eh, kapitol? Ano, či otázka zní, jak eh, organizovat eh, tu finanční perspektivu, čili jaký systém vytvořit. Já se moc eh, omlouvám, nechtěl jsem zacházet do této tematiky, chtěl jsem říct spíliš, hodně věcí, ale nejsem připraven, abych vytvořil určitý systém rozpočtu. Co bych rád viděl, chtěl bych, aby došlo k rozvoji těch obecných eh, kapitol a v rámci tohoto vývoje bych chtěl vidět všechny strategie a politiky, které přispívají k rozvoji. Například 1A, když se podíváme na rámcový program, tak ty přispívají k rozvoji, ale zcela jistě přispívají také k inovaci, čili patří do inovace a politika soudržnosti je rozvojovou politikou zároveň, ale může přispět ke všem třema cílům. To je tedy takový systém, který já mám na mysli. Dobře, a na závěr paní Breso, prosím, máte slovo. Eh, Děkuji. Já se nejdříve vyjádřím k otázce 5 plus 5. My si myslíme, že období desíti let pro projekty pro zorganizování programů, které jsou velmi složité. To je tedy dobrý časový rámec, který umožňuje sledovat strategii po dostatečně dlouhou dobu, umožňuje to programovat eh, v dostatečně dlouhém časovém rámci a potom máme dalších pět let eh, k důležité revizi a to nám umožňuje přizpůsobit se rychleji změnám které se odehrávají neustále v našich společnostech a v celém světě. A také to umožňuje přizpůsobit plánování obnově nebo tedy změně institucí společenství. To znamená, s novým parlamentem a s novou komisí začne tedy nové období a je zde možnost ovlivnit těch druhých pět let programového období. Další otázka, kterou položil náš moderátor. Začíná to okamžitě, nebo to začíná v roce 2015 nebo 2014? ta Evropská strategie 2020. Já si myslím, že by tato strategie měla začít okamžitě. To znamená, že by mělo být možné ještě změnit eh, to předcházející plánovací období tak, eh, aby směřovalo k těm novým cílům. Je to věc, která je možná, ale musíme si také říci, že Evropská strategie nebo strategie EU 2020 se stává společnou strategií nejen všech evropských členských států, ale také regionů a měst v okamžiku, kdy se začíná týkat všech politik, nejen využívání evropských prostředků, protože jinak se nám nepodaří nikdy dosáhnout výsledku. To znamená, že i zde musíme začít jednat okamžitě. Myslím si, že je to otázka skutečného osvojení si této politiky a osvojení si evropských projektů. To znamená, že tím se dostaneme do jádra této strategie EU 2020 ve všem, co děláme, ve všech politikách, protože si myslím, že tato strategie pokrývá skutečně všechny velké cíle rozvoje ze sociálního hlediska a sociální a ekologická dimenze, to jsou dva způsoby, eh, jak eh, sledovat inovace. To nejsou dvě věci, které by stály bok po boku nebo které by byly oddělené. Jsou to dvě věci, které jsou vzájemně provázány. Otázka podmíněnosti a měřitelnosti. Já si myslím, že podmíněnost spojená s jednoduchými ukazateli, a souhlasím eh, s kolegou Barkou, a měřitelnými ukazateli, je velmi důležitá. A jsme naopak eh, proti, rozhodně proti makroekonomické podmíněnosti, která by znamenala, že když členské státy nebudou dodržovat pakt stability, tak eh, to budou regiony a potom za nimi také NAC 3, které budou v rámci různých zemědělských fondů a jiných fondů, které jsou ještě na nižší úrovni než regiony, které budou tedy trpět protože členský stát nedodržel pakt stability a tím pádem budou trpět regiony. To není možné, to by bylo jasné porušení principu subsidiarity a my jsme rozhodnuti jít s tím až k soudnímu dvoru, pokud to tak bude. Je ale jasné, že podmíněnost znamená, že zdroje budou k dispozici těm, kteří lépe splnili cíle Evropa 2020 a vlastní cíle Fondu soudržnosti. Byla zde také jedna společná otázka, nebo tedy otázka, jak zajistit, že politika soudržnosti zahrne všechny cíle, všech těch pět bodů, o kterých hovořil kolega Barka například. Já si myslím, že myšlenka jednotného programového dokumentu, který by obsahoval nebo zahrnoval všechny fondy, to znamená nejen fond soudržnosti, sociální fond, ale také eh, společnou zemědělskou politiku, fond na rozvoj venkova a FEDER, EFDR, tak to si myslím, že je dobrý způsob, jak vytvořit obecný rámec, kam by si každý promítl své vlastní priority, vybral by si z menu nabízeného komisí, tam by si vybral ty své priority, zasadil by je do obecného rámce a potom samozřejmě všechny politiky budou mít svůj specifický rámec, který bude usilovat o splnění specifických cílů té které politiky. Ale z- uvažovat zároveň například zemědělskou politiku z hlediska udržitelnosti, z hlediska možnosti splnit cíle v oblasti klimatických změn. To je opravdu zásadní otázka. Takže rámec, společný rámec plánování a programování musí sloužit k tomu, aby se všechny politiky přizpůsobili strategii EU 2020 a usilovali o splnění cílů, které si jednotlivé územní celky vytýčí. Potom samozřejmě na základě těchto cílů, těchto velkých strategií, bude nutno specifičtěji kvalifikovat jednotlivé politiky a přizpůsobit je tak, aby splnili své dílčí cíle. Zároveň tedy musíme být zodpovědní za společnou strategii na evropské úrovni a potom ji musíme uplatňovat a přizpůsobit ji svým vlastním specifikům a vlastním potřebám našich území. Poslední otázka, rozpočet, protože je pravda, že státy, regiony a města teď zažívají takové rozpočtové škrty, že je opravdu těžké si představit, že nejenže budou dodržovat cíle pro investice, které jsou stanoveny ve strategii 2020, eh, protože je těžké, aby investovali za takovýchto za takovéto rozpočtové situace. Já si myslím, že rozpočet ve výši 1% HDP není dostatečný k tomu, aby se orientovaly tyto politiky, aby se nasměřovaly tyto politiky tam, kam je potřeba. A také to přísné rozpočtové omezení reg- rozpočtu regionů a měst eh, je takové, že jim neumožňuje nějaký rozlet eh, a to je velmi závažný problém a já si myslím, že cíle Evropské unie i z rozpočtového hlediska by měly být poněkud ambicioznější, že vlastní zdroje, navýšení vlastních zdrojů a možnost eh, eurobondů alespoň u těch velkých investic, které přinesou i ekonomické výsledky, ale z velmi dlouhodobého hlediska, musí být zohledněny, protože si nemůžeme představit, že dosáhneme tak ambiciozních cílů, jako jsou cíle politiky soudržnosti a strategie EU 2020 s tak minimálním evropským rozpočtem a s členskými státy, které zažívají někdy opravdu obrovské rozpočtová omezení. Klademe si otázku, jaká bude realita za těmito slovy. Za těmito slovy samozřejmě musí být také zdroje, prostředky, protože bez zdrojů nikdo nedokáže přizpůsobit svou vlastní politiku a změnit situaci na svém území. To jsou otázky, které podle mě sdílíme s tímto parlamentem. Bohužel musím říci, že s radou a s členskými státy už eh, takováto pozice není tak jasná. Děkuji. Ja, vielen Dank. Ähm, ich glaube, das war... Ano, mnohokrát děkujeme. Já se domnívám, že to bylo dobré závěrečné slovo pro tento panel. Pokud se nepokusíme sladit jednotlivé úrovně, nedosáhneme našich cílů, především cílů strategie EU 2020. Nepodaří se nám to. Podobně jako v případě Lisabonské strategie, potom selžeme. Včera už jsem ale e, jednu věc řekla, mohu to opět zopakovat. Když říkám my, e, nemyslím v první řadě Evropský parlament, protože my jsme byli vždy pro společenstevní přístup a byli jsme proto, aby se na evropské úrovni ehm, jsme se dohodli o tom, co je možné realizovat v členských státech a na regionální úrovni. Ale problém většinou dělali právě členské státy a rada. Je těžké ale říct, že je to rada, jsou to spíš jednotlivé členské státy než rada jako celek, protože rada často není za jedno. Děkuji všem, kteří nám pomohli nalézt náš postoj, který v červnu 2011 vydáme jako stanovisko Evropského parlamentu k dalšímu víceletému finančnímu rámci nebo k další finanční perspektivě. A ještě jednou mnohokrát děkuji a nyní zahajuji další panel. Jsme na tom časově dobře. Uh, will you be stay the night on Monday? Uh, I don't no, think you will come back. Okay.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 Liebe Kollegen, um... Vážení kolegové, jestli chcete pokračovat v diskusích, prosím vás, diskutujte venku. Vážení kolegové, dostali jsme se ke čtvrtému panelu. Vítám všechny členy panelu zde na pódiu. Naším moderátorem u čtvrtého panelu je Fabian Culejk. Je hlavním ekonomem Centra pro evropskou politiku. A dále zde máme ředitele EIB pro institucionální záležitosti Dominika de Crayoncourt po mé pravici sedí Amélie Barbier Gauchard. Je vědeckou poradkyní v Centru pro analytickou strategii, strategickou analýzu. Dále je zde Kersty Kaljulajt, po mé levici je členkou Evropského účetního dvora a máme zde Andráse Verteše, je předsedou GKI, ehm, a hospodářského výzkumu. Pane Culégu, vám slovo. Mnohokrát děkuji. Děkuji za to, že jste mě dnes pozvali. Jenom několik slov na úvod o Evropském, o Centru pro evropskou politiku. Jsme eh, nezávislým think tankem. Zabýváme se rozpočtem celou řadu let, zabýváme se přeskumem rozpočtu a řešíme také otázku řízení rozpočtu a dopadu Lisabonské smlouvy na rozpočet. Já si myslím, že z tohoto důvodu je dobré, že zde dnes můžeme být. Budeme se soustředit na evropskou přidanou hodnotu v praxi během tohoto panelu a podíváme se na to, jak evropský rozpočet může posílit investice a jak můžeme zajistit komplementaritu s národními rozpočty. Zásadní otázka je, jak můžeme maximalizovat efektivitu evropského rozpočtu a jak můžeme přivést největší pákový efekt. S tímto tématem souvisí celá řada otázek. Diskuse probíhá v současné době. Probíhá diskuze o flexibilitě evropského rozpočtu v souvislosti s rozpočtem na rok 2011. Hovoří se také o hospodářské řízení a o roli rozpočtu v hospodářském řízení. Já bych shrnul zásadní otázky eh, do čtyř otázek. Za prvé, eh, na jaký typ eh, výdajů by se Evropa měla soustředit, aby přinesla co největší přidanou hodnotu. Měli bychom se snažit přinášet evropské veřejné statky, aby docházelo k odpovídající redistribuci. Znamená to, Eh, že bychom se měli v rámci víceletého finančního rámce eh, soustředit především na EU 2020. Ta otázka je, jestli je to kompatibilní se současným rozpočt, rozpočtem, kde jsou největší výdaje v oblasti zemědělství. Druhá důležitá otázka se týká toho, jak by měl vypadat rozpočet, aby přinesl největší přidanou hodnotu. A s tím souvisí otázky týkající se zjednodušování, adicionality, flexibility. Zároveň to přináší otázky týkající se auditu, a byrokracie a také to přináší otázku odpovědnosti, zda je e, na EU, na národní úrovni či regionální úrovni. A třetí oblastí, které se dotkneme, je propojení mezi národními rozpočty a evropským rozpočtem a širší debata týkající se evropské řízení. Například, jak souvisí současná diskuze o evropském semestru s komplementaritou s národními rozpočty. Eh, s tím jdou ruku v ruce další otázky. Eh, může přidaná hodnota, kterou přinese rozpočet v jedné oblasti, například pokud se používá jako sankční mechanismus na eh, pro konsolidaci veřejných financí může přinést přidanou hodnotu v jiné oblasti, například eh, pokud jde o dosahování eh, cílů v regionální oblasti. A čtvrtá oblast je, co je možné udělat s evropským rozpočtem a dalšími nástroji, jako, je, jako jsou úvěry EIB, proto aby byly posíleny investice. A zde vnímám investice v širokém Eh, významu, jedná se o soukromé i veřejné investice v celé řadě oblastí, nejedná se jenom o finanční investice. A to je velice zásadní otázka s ohledem na krizi veřejných financí. A veřejné investice budou omezeny v celé řadě evropských zemí v následujících letech. Je také důležité uvědomit si, že pokud je o zapojení soukromého sektoru, jsou v Evropě různé přístupy. Pokud budeme potřebovat eh, v budoucnosti více soukromý sektor, jak můžeme zajistit, abychom ho lépe integrovali než v minulosti? A zároveň si myslím, že je důležité zvážit to, jak můžeme zajistit, abychom investovali především v ekonomicky slabších členských státech s ohledem na Ehm, krizi eura a hospodářskou krizi v celé řady zemí. Já se domnívám, že bude problém vyřešit tuto krizi, eh, pokud se nám nepodaří dosáhnout růstu eh, ve slabších členských státech. A to se vyžaduje investice, které pravděpodobně nepřijdou z těchto členských států samotných. Takže na evropské úrovni je nutné, abychom využili efektivně evropského rozpočtu, abychom vyřešili některé, některou makroekonomickou nerovnováhu v Evropě. Takže to byly ty čtyři oblasti, čtyři otázky, na které se pokusíme odpovědět. A předám slovo řečníkům, tak jak jsou na pořadu jednání. A všechny bych vás chtěl požádat, abyste eh, se drželi toho časového limitu pěti minut. Je to velké téma, ale bylo by dobré, abychom měli dostatek času na diskusi. Takže začneme prvním řečníkem panem de Kriankur. Mnohokrát děkuji, pane předsedo, za to, že jste, paní předsedkyně, za to, že jste nás pozvala, a pane moderátore. Děkuji. Jenom několik slov k začátku tohoto problému. A problému rozpočtů, všech rozpočtů, ať už národních rozpočtů nebo evropských rozpočtů. Rozpočty se snaží přežít dopady krize. to samotné už představuje riziko pro investice, protože často existuje pokušení dávat přednost současným výdajům před dlouhodobými investicemi. To je tedy rozpočtový aspekt, ale na druhé straně banky mají celou řadu problémů, aby se konsolidovaly, aby vyčistili své rozvahy a aby dodržovali nařízení Bazilej je zde omezená chuť eh, riskovat a poskytovat finance. Takže jsou zde omezené rozpočty a jsou zde banky, které eh, nejsou příliš ochotné riskovat. A otázka je, jak eh, nejlépe využít dostupné zdroje z evropského rozpočtu a z EIB. Já tyto dvě věci vnímám jako dva pilíře financování z EU. Takže máme evropský rozpočet a zároveň zde máme úvěry EIB. A já se budu soustředit ve svém projevu na to, jak nejlépe využít těchto dvou nástrojů. Za prvé, proč eh, využívat eh, úvěru spíše než grantů. Jaká je výhoda využívání toho a kombinování? A pokud něco takového uděláte, eh, na co, co je důležité sledovat? A při využívání takovýchto nástrojů, aby byly využity co nejefektivněji. První bod. Proč využívat půjčky spíše než granty? Já si myslím, že je to jednoduché. Financovat investice prostřednictvím grantu, kde je určitá návratnost, eh, to může eh, představovat eh, vyhazování peněz. Pokud je investice návratná, potom není potřeba, aby zde byl grant. A pokud je investice málo riziková a má vysokou návratnost, možná není ani potřeba využívat eh, zdrojů EIB, protože finanční trhy poskytnou finance. Takže my zde máme rámec, v rámci kterého se snažíme sledovat, kde je dobré použít granty, kde je dobré použít úvěry a kde je dobré to kombinovat. Výhody eh, kombinace grantů a úvěrů jsou tři. Za prvé je zde velký multiplikační efekt. Abych vám dal příklad, tento multiplikační efekt je vidět u produktu ESFF, což je facilita pro sdílení rizika v oblasti výzkumu. A zde jsme investovali milion, řekněme jako příklad z evropského rozpočtu. To jsme poskytli bance, která na základě toho dala k dispozici asi 10 e, milionů pro rizikové projekty v oblasti výzkumu. A místo toho, aby jsme tedy financovali jeden projekt v hodnotě jednoho milionu, projekt bude buď úspěšný nebo neúspěšný, využijete to jako záruku pro 10 milionů půjčky a pokud jeden projekt zkrachuje, potom stále ještě máte 9 projektů, které budou úspěšné. Takže to je ten multiplikační efekt. A druhá a výhoda kombinace je flexibilita. Flexibilita závisí na typu odvětví, které podporujete, malé a střední podniky, velké infrastruktury, výzkum. Zde se můžete um, zde můžete využívat eh, různé eh, typy úvěru. Dále disciplína a kontrola. Výhoda je, že ve chvíli, kdy mají být peníze splaceny, eh, je zde dostatečná analýza a monitorování. Projekt je hodnot, hodnot už na začátku, je hodnocena také jeho kapacita, že e, bude návratný. Zároveň je důležitá efektivita, je nutné zajistit, aby se peníze vydávaly na nejlepší projekty. Máme řadu zkušeností s těmito nástroji e, z posledních tří až pěti let v oblasti výzkumu, v oblasti infrastruktury, v oblasti malých a středních podniků. Využívali jsme zde hrají roli také strukturální fondy, k tomu se eh, mohou později ještě vrátit. Další bod. Jaké jsou hlavní charakteristiky, na které bychom se měli soustředit a které musí fungovat ve chvíli, kdy kombinujeme granty z evropského rozpočtu a finanční úvěry eh, od Evropské investiční banky. Jsou zde tři hlavní charakteristiky. Eh, jednoduchost, a další dvě, ještě se k tomu vrátím. Jednoduchost je zásadní, protože nechceme mít žádné sofistikované inženýrství. Chceme mít transparentní e, přístupy, to redukuje náklady, může se to replikovat v celé řadě dalších politik a je jednodušší to kontrolovat pro odpovědné osoby. Dále revolving. Obnovující se úvěry. A v této oblasti je e, zásadní, že je možné e, využít ty peníze, které se vrací z projektu, abyste znovu financovali další projekty a e, vznikají tak po sobě následující granty. A to pomáhá zvýšit multiplikaci aplikační efekt omezeného rozpočtu. Je to z hlediska rozpočtu neutrální, protože nepotřebujete další rozpočtové zdroje a zároveň zde existuje kontrola, protože se neustále aplikují ta stejná kritéria a kontrolují se ty stejné parametry. A poslední eh, katalytické, katalytický přístup. Ten je zásadní pro soukromé i veřejné zdroje. Je nutné, aby se to neomezilo na evropský rozpočet a na EIB, ale to zahrnuje další partnery, kteří přicházejí s investicemi. Máme zkušenosti z minulosti a vidíme, že tyto nástroje mají také velké, velký potenciál, velký, velký multiplikační efekt. Dále projektové bondy. Možná se na to budete ještě ptát, já teď budu stručný. Projektové dluhové nástroje jsou typickým příkladem kombinovaného nástroje, ale je potřeba, aby se tyto projektové bondy nezaměňovaly za eurobondy. Nejsou to e, bondy, které rozšiřují rozpočet, nejsou to Junkrovy bondy, e, které se soustředí na e, pooling dluhu evropských států. Jsou to projektové bondy, to možná později vysvětlím. Na závěr tohoto úvodu bych chtěl říci, že je pro nás velice důležité, abychom úzce spolupracovali s komisí, to v současné době děláme, abychom vytvořili rámec pro budoucnost, abychom zajistili tento multiplikační efekt pro zdroje a pro investice. A na druhé straně je velice důležité, abychom eh, měli spolupráci eh, s dalšími veřejnými a soukromými hráči. Eh, to v každém případě děláme, například s klubem, spolupracujeme s klubem dlouhodobých investorů. A to je z mé strany všechno a děkuji, že jsem měl tu příležitost hovořit. No. Mnohokrát. Chtěl bych se jenom zeptat na jednu věc v této fázi. Když se podíváme do budoucnosti, pokud se podíváme na víceletý finanční rámec, co je to hlavní? Co musí udělat evropské banky jinak, než dělají nyní? Myslím si, že to je obtížná otázka, když se mi takhle z něčeho nic zeptáte. Pokusím se rychle odpovědět. Pravděpodobně asi to nejdůležitější, co musíme zajistit, je, abychom konsolidovali zkušenosti, které jsme získali během posledních několika let, kdy někdy naštěstí, někdy bohužel jsme znova v celé řadě sektorů objevovali to samé, objevovali doslova kolo, buď s komisí nebo ne, čili musíme konsolidovat veškeré naše minulé zkušenosti a musíme vytvořit několik jednoduchých, eh, viditelných, zrychlujících nástrojů, které budou zdůrazňovat prioritu eh, strategie 2020. To znamená, abychom velice efektivně podporovali tuto politiku, aby to bylo velice viditelné, pro evropské občany, že to, co děláme, je, že chceme jako Evropská banka poskytnout eh, finance, které budou dlouhodobého rázu. Děkuji mnohokrát. Paní Gošár, děkuji. Dobrý den. Ráda bych chtěla pohovořit o přidané hodnotě evropských veřejných financí. Myslíme se, že se musíme zaměřit na združování zdrojů na evropské úrovni, aby byly efektivnější. V kontextu eh, fiskální konsolidace otázka, jak investovat eh, veřejné finance lepším způsobem, je eh, skutečně aktuální, protože účinnost veřejných financí je zcela zásadní. Současná diskuse, která se týká budoucnosti evropského rozpočtu, poukazuje na to, že se nyní soustředíme eh, především na otázku, jak lépe investovat a jak eh, investovat eh, společně zde více nebo méně. Čili musíme mít více úrovňové řízení financí na evropské úrovni. To by mohlo zajistit větší účinnost veřejných výdajů. Z tohoto důvodu směrnice o službách a zboží a také Některé politiky eh, v Evropské unii požadují lepší alokaci veřejných zdrojů na evropské úrovni. V první řadě chtěla bych zdůraznit potřebu zvážit, abychom brali veřejné finance v agregovaném smyslu. To znamená, že ji musíme brát jednak na komunitární úrovni, také na národní úrovni, abychom také náležitě informovali státy o multilaterálním eh, řízení. A také, abychom uplatňovali patřičné praktiky v oblasti veřejných financí. V tomto kontextu eh, evropské zboží i služby mohou být eh, definovány jako veřejné statky, které jsou poskytovány na úrovni společenství. Je tady několik aspektů, které ovlivňují centralizaci. Jednak preference ze strany evropských občanů, existence eh, efektů, kdy se šíří určitá politika nebo využívání úspor z rozsahu. Co se týče ekonomiky, tak ekonomika úspor z rozsahu může zvýšit také míru produkce, to znamená jednotkovou cenu, může také zvýšit eh, výstup co to konkrétně znamená? Znamená, že budeme společně financovat všechny nebo možná část eh, konkrétních veřejných výdajů. V tomto kontextu združování zdrojů by mohlo být eh, dobré pro eh, úspory z rozsahu a mohli bychom tak snížit náklady na národní úrovni. Musíme tímto nástrojem zajistit efektivnější využívání veřejných zdrojů. V jakých zdrojích můžeme udělat združení zdrojů? Takovéto oblasti mohou obsahovat eh, výzkum, rozvoj, dopravu, energetiku eh, a, oblast eh, obrany. Proč bychom měli vybírat ty jednotlivé politiky? Protože úspory z rozsahu mohou být zajištěny ve veřejném Eh, veřejných výdajích, které jsou náročné na investice, například eh, v oblasti energetických infrastruktur, výzkumu, rozvoje a tak dále. Tyto oblasti politik jsou také podpořeny v rámci politiky 2020, kromě tedy politiky pro obranu a bezpečnost. A za další, v některých těchto oblastech už existují veřejné finance, například v oblasti eh, výzkumu, rozvoje, například v oblasti eureky a v oblasti eh, obrany a bezpečnosti je to HOKAR. Ehm, OKAR. Eh, dochází k další centralizaci řízení veřejných výdajů například v Kanadě, ve Švýcarsku a v jiných eh, státech. Jaká je situace, která se týká hodnocení dopadů združování zdrojů na evropské úrovni? Eh, takovéto příklady již eh, v Evropské unii existují, například co se týče OKARu, což je Evropská armádní organizace. Ta umožňuje jednotlivým státům, aby měli úspory z rozsahu. Například Celkový eh, výdaj na program A400M jsou 4 miliardy euro. 20 až 25 těchto nákladů eh, jsou fixní náklady, to znamená, že to nejsou obnovující se náklady, týká se to koncepce nástrojů, eh, různé produktivní řetězce a tak dále. Tyto náklady jsou stejné, ať už číslo nebo počet států, které se účastní tohoto projektu, se mění pochopitelně, pokud pouze jedna země bude podporovat ehm, tyto náklady, může ta celková částka být až 5 miliard. Pokud se bude v tomto projektu účastnit pět zemí, tak fixní náklady mohou být sníženy na 4 miliardy eh, euro na každou z těchto zemí. Předaná hodnota evropských řených výdajů ehm, se neustále vyvíjí. V tuto chvíli koordinuji Eh, dokument eh, na toto téma, který bude vydán na jaře v příštím roce. Navíc eh, jsem také předložila návrh projektu Evropské výzkumné radě, abychom stanovili jasné výhody, když dochází ke združování finančních eh, zdrojů v jednotlivých eh, oblastech. Jednak v oblasti veřejných výdajů, ale také v oblasti vytváření nových pracovních míst eh, v Evropě pro zvyšování zaměstnanosti. Děkuji. Mnohokrát, abychom zajistili úspory z rozsahu, musíme být účinní, efektivní na evropské úrovni a myslím si, že to je jedna z věcí, která se bude také řešit na půdě účetního dvora, čili položil bych stejnou otázku eh, paní kolegyni. Dochází k nějakým změnám, nebo musí dojít k nějakým změnám na půdě účetního dvora v rámci budoucích finančních výhledů. Dámy a pánové, The future of the European Union spending. First, I have to... Já bych vám chtěla uh, představit um, své názory na výdaje Evropské unie. Je to můj názor, ne názor Evropského účetního dvora, ačkoliv samozřejmě je to ovlivněno mojí zkušeností z Evropského účetního dvora. Evropská unie má na starost rozpočet, který odpovídá asi jednomu procentu HDP celé EU. Těchto 140 miliard ročně je hodně peněz, ale je to malý poměr, pokud to vztáhneme na celou evropskou ekonomiku. Samozřejmě je třeba tyto peníze vydávat řádně, ale pokud to srovnáme s ostatními rozpočty, vidíme, jaká je situace. Členské státy vydávají 35 HDP a více na veřejné aktivity. Evropská unie pouze 1 Znamená to tedy, že všichni musíme se hodně zamyslet na tom, jak vydávat tyto peníze, tak, aby tyto peníze nebyly jenom kapkou v moři. Zemědělství má 43 eh, rozpočtu s eh, ohledem na současnou finanční perspektivu. Eh, cílem je, aby zemědělství mohlo čelit fluktuaci poptávky a aby byly zajištěny normální ceny pro spotřebitele a řádný příjem pro zemědělce. Členské státy se rozhodly, aby tato aktivita byla převedena z jejich rozpočtu na úroveň EU. Dobře, při nejmenším nás to brání před různými politikami, národními politikami v této oblasti. Ovšem je otázka, jestli dotace pro zemědělství musí být tak velkorysé. Poté, co odečteme eh, zemědělství, zbyde nám asi 18 miliard eh, s ohledem na současný finanční výhled. Tato část rozpočtu může být považována za správně vydenou pouze ve chvíli, eh, kdy ehm, přispěje k dosažení odpovídajících cílů. A otázka je, jestli tyto peníze jsou vydávány správně s ohledem na současný finanční rámec. Já si myslím, že ne. A proč? Pokud eh, máte 1% HDP, eh, není dobré, abyste se snažili zacházet do nejrůznějších oblastí eh, veřejné zprávy, tak jak tomu je u národních rozpočtů. Myslím si, že současný evropský rozpočet je fragmentovaný. Ehm, soustředí se na podporu pro eh, spod, ochranu spotřebitelů, ale zároveň se soustředí na ehm, zlepšení eh, školní docházky. Eh, zároveň evropský rozpočet přispívá na boj proti zneužívání alkoholu. Já souhlasím s lidmi, jako je André Sapír, který se snaží o určitou koncentraci v rámci evropského rozpočtu. Zároveň je třeba rozlišovat mezi tím, kdy Evropa stanovuje pravidla pro rovné příležitosti a kdy Evropa financuje aktivity, které vedou k rovným podmínkám pro všechny. Evropa potřebuje jasná pravidla, například pokud jde o ochranu spotřebitelů. Toho je nejle, nej, Nejsnažší je toho dosáhnout ehm, jednoduchými administrativními opatřeními. Ehm, v tomto ohledu je otázka, jestli by se do toho mělo investovat z celkového rozpočtu. Často Takováto opatření jsou eh, někdy v konečném důsledku příliš eh, drahá a eh, často se z evropského rozpočtu financují projekty, které nechtějí financovat členské státy. Máme dva principy. Máme princip subsidiarity a, a zároveň máme princip koncentrace, tedy nevydávat peníze v malých položkách bez nějakého celkového cíle. Já si myslím, že je potřeba aplikovat tyto principy. A zároveň ale třeba soustředit se na velké projekty nad na nadnárodní úrovni. Například pokud jde o operace TEN, první část by měla být omezená na členské státy. Členské státy by měly mít možnost využívat implementačního systému rozpočtu a neměl by zde tedy existovat ten nákladný systém, který existuje nyní. Kromě zemědělství a soudržnosti moje finanční, můj finanční výhled by také zahrnoval financování vý, Eh, výzkumu, protože eh, výzkum a inovace jsou eh, základem Lisabonské strategie i Evropy 2020. Komise by se měla soustředit více na oblasti, kde je její aktivita nejužitečnější. Jedná se o implementaci politiky, analýzu a koordinaci. Mnohokrát děkuji za pozornost. Ehm, ještě k vašim otázkám. Já myslím, že už se na to částečně odpověděla. Pokud by rozpočet byl méně fragmentován a a řízení rozpočtu by bylo transparentnější a bylo by jednodušší pro auditora, aby snížil náklady, které v současné době potřebuje na um, kontrolu řízení rozpočtu. A zároveň je zásadní otázka, jestli implementace rozpočtu je efektivní. To je pro auditora také zásadní. Ladies and gentlemen, first of all, I would like to thank Pánové, v první řadě bych chtěl moc poděkovat paní předsedkyni Jitě Helke za laskavé pozvání a za vynikající úvod. Já budu hovořit o pět, pěti bodech. V první řadě Evropská předná hodnota je v podstatě teoretický základ evropské ekonomiky. Je důležité, že to není pouze podmínka pro výdaje z rozpočtu, ale je to také důležité pro legislativu a celkovou koordinaci. Například to posílení jednotného trhu nebo posílení ekonomického semestru dochází k větší koordinaci. Za druhé, Výdaje na evropské úrovni by měly být eh, efektivnější než výdaje na národní úrovni. To je zcela eh, jasné prohlášení, nicméně se velice obtížně naplňuje. Proč? Eh, to hned vysvětlím. Za prvé je stěží je možné objasnit tu evropskou přidanou hodnotu. Musíme tomu dát konkrétní náplň. A také jednotlivé členské státy mají různé představy o tom, co je vlastně evropská předná hodnota a co není evropská předná hodnota. A za třetí je, je velice obtížné eh, během plánování eh, předvídat, jaká bude eh, evropská předná hodnota, protože výdaje se odvíjí od jednotlivých investic, od jednotlivých projektů a má to dopad ze střednědobého hlediska a Eh, zvážit dlouhodobé aspekty velice obtížné. Na makro eh, úrovni musí docházet ke srovnání, k určitým prognózám, ale bohužel tyto prognózy eh, chtějí měnit určité modely. Evropská předená hodnota je tedy dobrá teorie, ale velice obtížně ji můžete použít v praxi. Za třetí, co tedy v takové situaci dělat? Já chci uplatnit praktický přístup, velice podobný v určitém smyslu s tím, co říkala paní Amelie Barbier Gošer. V podstatě jsem vytvořil na základě literatury typologii. E, teoretické přidané hodnoty, která potom přináší nové činnosti. Jednak máme projekty s velkým multiplikátorem nebo s účinkem úspory eh, z obsahu, to, co zmiňovala kolegyně, musíme investovat do konkurenceschopnosti energetiky, do eh, dopravy, klimatických změn a tak dále. Druhá možnost, eh, musíme mít jasné propojení, například v oblasti ochrany eh, životního prostředí, eh, přírodních zdrojů, eh, potravinového zabezpečení a tak dále. Třetí věc je důležitá pro vnitřní trh, například společná zemědělská politika, excelentní výsledky v oblasti výzkumu a tak dále. Dále ty urychlující efekty, dominové efekty, například když se podíváme na kvalitu a mobilitu pracovní síly, Dále struktura um, volného trhu, když se podíváme na vzdělávání. Dále musíme zajistit také úspory. E, také je tady oblast migrační politiky, politika sousedství. To jsou pravděpodobně teoreticky e, činnosti, které přinášejí evropskou přidanou hodnotu. Jsme si ale jistí, že tomu tak skutečně je. Ano, to je Eh, název vašeho výboru SURE, tedy jistota, nicméně ekonomové se nemohou být jistí. Jak tedy um, odůvodnit a vysvětlit tuto evropskou přednou hodnotu? Navrhuji to samé, co zmínil pan Krenkur, to znamená, měli bychom k tomu přistupovat velice jednoduše. Také bych se vrátil k tomu, co říkal pan Sapir včera, když hovořil o programu 2020. Říká, že musíme být důvěryhodní. A to je také otázka pro evropskou přidanou hodnotu. Musí být důvěryhodná. Pokud analyzujeme problém subsidiarity, tak bych rád položil otázku. Myslíte si, eh, že lidé mají skutečně větší důvěru v národní rozpočet nebo eh, evropský rozpočet? Eh, ani v jedno. Lidé v podstatě nesrovnávají rozpočet, nesrovnávají rozpočet Evropy a národní rozpočty. Lidé jsou spokojení, pokud se něco skutečně zlepší. A přichází to z evropských zdrojů. To je pro ně to nejdůležitější. To je tady mé klíčové sdělení. Eh, podporuji stanovisko pana Barky. V podstatě eh, dokonalost v tom plánovacím období je nemožná. Pokud chcete mít eh, něco dokonalého, tak to není možné. Investiční projekty, koordinace, to vše by mělo být z praktického hlediska úspěšné a dobré. Nemůžeme pracovat pouze v rámci teorií. Musí to být měřitelné, všechny výsledky jsou měřitelné. Z tohoto důvodu navrhuji, abychom se zaměřili na měření účinku a výsledku. Národní rozpočty jsou velice slabé, také evropský rozpočet je mnohem menší, než potřebujeme, čili musíme se eh, zaměřit cíleně na investice a tím se omezíme v chybovosti. Poslední pátý bod Máme praktické zkušenosti a ty musíme maximálně využít. Teorie nepůjde nad rámec těchto zkušeností, čili musíme naše konkrétní výsledky měřit. Děkuji. Nyní máme čas na diskusi. Jedna myšlenka, kterou bych rád doplnil. Hovořili jsme o evropské přidané hodnotě a zdá se, že jsme se především zaměřovali na věci, které bychom měli dělat eh, v rámci evropské přidané hodnoty. Co jsme ještě neprobírali, jak se to spojuje eh, s realitou, s tím, jak vypadá evropský rozpočet nyní a čeho bychom měli dělat méně v budoucnosti. Především se tady neustále objevuje diskuse, která se týká zemědělství, investice v regionech, v těch chudých regionech, v chudších členských státech. Myslím, že bychom měli hovořit také o tom, zda tyto činnosti přinášejí evropskou přidanou hodnotu v tom kontextu diskuse, která právě probíhá. Prosím. Ano, nyní předáváme slovo poslancům a poslankyním Helga Triple, Mary McInnes. And, and then I come to my A já začnu politickou připomínku a poté se dostanu k otázkám. Pro mě bylo zklamáním, když jsme včera v panelu slyšeli dva řečníky, kteří řekli, že by bylo nejlepší, aby se investovalo do malých a středních podniků, především do malých, protože jsou nejvíce inovativní a vytvářejí nové produkty a, a mohou přijít například s evropským modelem inteligentních měst nebo odpovídají tomu. Já si myslím ale, že děláme to opačné. A my neinvestujeme do talentu, nemáme tento rizikový Eh, kapitál, ale odebíráme peníze eh, pro roky 2012 až 2013 eh, z oblasti výzkumu. Takže nepodporujeme tyto malé a střední podniky. A já se obávám, že tady děláme ten opak správných investic. Já jsem nebyla spokojena odpovědí zástupce EIP, pokud jde o to, jaký by měl být nový přístup EIB s ohledem na v rámci příštího víceletého finančního rámce a s ohledem na strategii EU 2020. Možná byste mohl více hovořit, hovořit o těch projektových bondech a jaký by měl být dopad strategie EU 2020 na projekty EIB. Dále by mě zajímala otázka evropské přidané hodnoty a ukazatelů. Zda ukazatel snižování emisí CO2 by měl být takovýmto ukazatelem. Je to něco, co souvisí s naší klimatickou politikou, co je měřitelné a tak bych chtěla vědět, zda by to měl být takovýto indikátor. Pokud je o otázku evropské přidané hodnoty, pokud se podíváte například na celoživotní vzdělávání nebo program Erasmus nebo a cíl eh, širokopásmového internetu na venkově. Eh, já zde vidím určitou evropskou přidanou hodnotu, možná více než v některých jiných oblastech. Možná byste k tomu mohli něco říci? A ještě jedna věc, kterou bych chtěla zdůraznit. Pokud hovoříme o velkých cílech, o tom, co bychom měli dělat a jaké jsou naše budoucí investice, já jsem si všimla toho, že to, co jste říkali, je velmi skeptické. Pochybňujete všechny ty velké myšlenky, spochybňujete to, že je to měřitelné. Možná je to určitý symptom. Pokud jste tak skeptičtí, pokud jde o tyto velké věci a o propojení mezi evropskou úrovní a členskými státy, pak je to do značné míry přístup rady Rada poukazuje na to, že je třeba dělat eh, většinu věcí na úrovni členských států a nemít tento společný přístup. Možná byste k tomu měli nějakou politickou připomínku. Děkuji. Nyní Merit. Uh, thank you very much. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Já se omlouvám, že jsem zde včera nebyla, ale bohužel jsme se zasekli kvůli sněhu v Irsku. V Irsku eh, mrzne také z jiných důvodů. Já jsem stínovou zpravodajkou pro rozpočet zemědělství na příští rok. Zajímaly mě připomínky členky Evropského účetního dvora, pokud jde o zemědělství. Mám připomínku i otázku. Zdá se mi, že jsme učinili rozhodnutí, jak jste správně řekla, že budeme mít společnou zemědělskou politiku. A smlouva je taková, jaká je. Mě nebylo úplně jasné, možná byste to mohla vyjasnit. Vy jste řekla, že rozpočet je velkorysý, ale spochybnila jste jeho užívání. Velkorysý podle mého eh, názoru není to správné slovo, když hovoříte o rozpočtu pro zemědělskou politiku. A další panelista zmínil potravinovou bezpečnost. Eh, já se domnívám, že zde jsou velké výzvy, kterým budeme čelit, pokud jde o přírodní zdroje a ochranu životního prostředí. A pokud se na to podíváme s ohledem na peníze a, a A hovořilo se zde také o tom, co můžeme dělat s evropským rozpočtem. Já si myslím, že se musíme podívat na to, co můžeme dělat lépe s evropským rozpočtem, jaké jsou naše priority. Já se obávám, že i když se o potravinové bezpečnosti hovoří jako o um, eh, jedné eh, z priorit. Eh, já se domnívám, že se na to často zapomíná a když máte plné břicho, neuvědomíte si, jak je zabezpečení potravin důležité. A v minulých letech jsme snížili naše výdaje na Eh, zemědělské projekty v rozvojových eh, zemích. Moje otázka na panelisty, a je to i určitá obava, je, jestli budeme eh, ničit zemědělský rozpočet, protože se bojíme, že nemáme dostatek peněz na jiné priority a jak a budeme řešit otázku ochrany přírodních zdrojů a v souladu s otázkou zabezpečení potravin pro občany Evropy, stejně tak jako pro um, ostatní lidi na světě. Podíval se někdo na to, jak by bylo možné to dělat lépe. Já jsem eh, studovala eh, všechny ty modely a chceme mít model, eh, novozelandský model pro Evropskou unii, pokud jde o ehm, systém zemědělské produkce a pokud jde o venkov. Já si myslím, že to jsou otázky, o kterých musíme hovořit otevřeně, pokud máme udělat tu správnou věc pro zemědělskou politiku, pro společnou zemědělskou politiku, pro rozpočet a také pro celou Evropskou občanskou společnost. Děkuji. Děkuji. Nyní jsem se sama dala na seznam řečníků a seznam lidí, kteří chtějí položit otázky. Nejradikálnější přístup z panelistů měl bez, měla bez pochyby členka Evropského účetního dvora, když poukázala na to, že je potřeba soustředit se na ty nejdůležitější věci. A ty nejdůležitější věci jsou kromě zemědělství a výzkumu také politika soudržnosti. Ale v rámci politiky soudržnosti se jedná také jenom o soudržnost pro ty nejchudší a zároveň eh, se hovořilo o eh, koncentraci také v rámci eh, opatření v oblasti infrastruktury, tak aby ty nejchudší regiony mohly dohnat zbytek EU. A ve chvíli, kdy budeme mít tento eh, princip koncentrace, všechno ostatní by mělo pak spadat, to, co nebude spadat pod tento princip, by spadalo pod princip eh, subsidiarity. Co chceme tedy dosáhnout eh, cílem EU 2020? To, co chceme dosáhnout, to budou muset naplňovat členské státy, ale to by znamenalo, že z rozpočtu členských států půjde podpora do regionu. A když říkám podpora, je mi jasné, že je to problematické, protože podpora v Evropské unii nebo dotace v tomto směru jsou v Evropské unii zakázané. A něco takového by musela zprávit ehm, komise a pro tyto záležitosti. A já si nejsem jistá, jestli na tomto místě je možné aplikovat princip subsidiarity takovým způsobem, jak jste to navrhla. Přemýšlela jste o tom? Protože i v regionech musí platit princip subsidiarity. A to platí také v bohatších členských státech, i když eh, to bohatší by mělo být v uvozovkách, protože bohatší členské státy znamenají členské státy, které více šetří v současné době. Takže měl by ten princip subsidiarity platit až na tu nejnižší úroveň, anebo chceme změnit celý tento eh, systém státní podpory, státních dotací. Eh, jedna věc je jasná, EU 2020 budeme moci realizovat pouze prostřednictvím členských států a tím, že evropský rozpočet přijde s určitými podněty na, nebo um, ehm, pobítkami na některých místech. E, jak vy tedy vnímáte tuto věc? E, nyní Kinga Guns. Uh, uh, Děkuji, já jsem také chtěla položit otázku. Myslím si, že Evropská přidaná hodnota znamená, že naše hra není hra s nulovým výsledkem. Měla by to být hra, která přinese kladný výsledek pro obě strany. Ale myslím si, že potřebuje dlouhodobou vizi a dlouhodobé uvažování, což teď příliš nevidíme, protože je zde krize a domácí politické tlaky v různých členských státech. Vyžaduje to takový způsob myšlení, který jde nad rámec příspěvku a e, příjmu a nad rámec jejich rovnováhy. Mnoho z vás hovořilo o konkrétních e, výsledcích, o implementaci, která je klíčovým tématem. A já bych se ráda obrátila na pana Krajenkura. Vy jste říkal, že velmi dobré projekty, nebo ty opravdu dobré projekty, jsou ty, které mají multiplikační účinek, které jsou urychlující. Je to ta mikrofinanční facilita, která byla vytvořena. Já jsem byla zpravodajkou, takže velmi dobře vím, jak to vypadá. Zítra o tom máme slyšení, ale mám pocit, že i když ten koncept, ta koncepce byla dokonalá, tak e, vývoj věcí teď ukazuje, že to měl být vlastně revolvingový fond, ale vzhledem k tomu, že ty dva roky jsou příliš krátké, tak se tam ten revolving, to opakované využívání neuplatní. Mělo to vyvolat velké investice ze strany komerčních bank, ale není tomu tak ve skutečnosti a také se obávám, že cílem bylo dosáhnout eh, ještě dále na subjekty, které zatím nejsou klienty komerčních bank a nemají půjčky, ale mám pocit, že se to nedostalo k těmto lidem. Takže se na to nedíváme spíše z hlediska inkluzivního růstu strategie EU 2020 a nedostává se to k těm, kteří jsou těmi eh, obtížnějšími klienty. Hovořím tedy ze svého hlediska. Pan Vertes eh, se zmiňoval, i paní Barbie Gošár se zmiňovali o tom, Paní Barbě Gušar také pracovala na studii o vztahu mezi národními rozpočty a rozpočtem EU. Já si myslím, že by pro nás bylo velmi užitečné, kdybychom si poslechli o konkrétnějších případech, protože přesvědčit členské státy a přesvědčit radu o skutečné přidané hodnotě Evropské unie, která jde nad rámec těch příspěvků a příjmů, to by byl dobrý příklad a já vím, že zde není příliš mnoho těch skutečných a přesvědčivých příkladů. Já bych si jich vyslechla více, protože právě tyto příklady bychom mohli využít k přesvědčení členských států a rady. Děkuji. Česlav. Czy moglibyście się Państwo pokusić o Mohli byste vyhodnotit, eh, zda nebo do jaké míry je to, co pozorujeme v Evropské unii, je výsledkem rozpočtu HDP, to znamená jedna desetina projenta, nebo to, že jsme společným a jednotným trhem. My všichni z toho máme výhody, ale do jaké míry? Tato analýza by nám umožnila mít k tomu jiný přístup a udělat si jinou představu a podívat se na rozpočet z nového úhlu pohledu. Vědecké studie nám ukazují, že peníze vyplacené příjemcům přinášejí skutečný přínos, ale mohli bychom se na věci podívat eh, z jiného hlediska, mohli bychom se zamyslet nad touto rozpočtovou filozofií. A v tomto kontextu je naše diskuse velmi důležitá. Musíme se podívat na to, že je zde vztah mezi rozpočtem, různými ekonomickými situacemi na úrovni společenství. A také vztah na společném trhu. Z toho všeho vyplývá, že tento trh by měl být ještě prohlouben. Měli bychom se tedy zamyslet eh, nad všemi vztahy mezi našimi finančními, rozpočtovými a daňovými politikami. Hovořili jste, nebo paní Barbě Košár, vy jste hovořila o združování všech našich finančních možností. A já mám určitou zkušenost ve združování fondů, nebo tedy prostředků, na financování vědeckého výzkumu. Myslíte si, že by tyto prostředky byly lépe využívány a myslíte si, že by výsledky byly lepší? Myslíte si, že by to tak bylo v Evropské unii, kdybychom opravdu združili všechny zdroje, které máme k dispozici? Uvedu příklad. Na mé univerzitě je spousta studentů, kteří vyjíždějí na stáž. A po těchto stážích se někteří studenti uchytí na těchto univerzitách eh, nebo dostanou nabídku nějakého pracovního místa. A to všichni studenti v podstatě očekávají. Pokud tam někdo zůstane, tak bychom mohli financovat eh, něco dalšího. Takže si představme univerzitu, která by mohla požádat eh, studenta ze zahraničí, aby přijel k nám na stáž, nebo kdyby třeba náš profesor vyjel někam na stáž, mohli bychom výměnou pozvat jiného profesora a bylo by to vlastně takové združení prostředku mezi univerzitami. A teď bych se rád zmínil o dalších projektech, projekt eh, nebo program pro Pobaltí, pro Dunajský region a pro další regiony. Mohli bychom tyto programy diversifikovat v rámci Evropské unie. Bylo by důležité podívat se na to, jaká je diversifikace v současné době a zamyslet se nad tím, zda bychom mohli rozšířit tyto programy i na chudší země, které tyto programy více potřebují. A to mě přivádí k další otázce. Prostředky, které musíme vymezit pro vytvoření síly, které zasahují v zahraničí nebo jednotky, které zasahují v případě přírodních katastrof. To by měla být zvláštní mise Evropské unie a takovýto úkol by mohl mít pozitivní dopad. Mnohem pozitivnější než je práce těch tisícovek eh, úředníků, kteří pracují zde. A na závěr, myslíte si, že máme dobrou analýzu výsledků v současné době do detailu, abychom se mohli lépe dívat do budoucna v rámci rozpočtu a také do jaké míry bychom měli financovat eh, externí a interní cíle Evropské unie. Ja, danke sehr. Uh, jetzt... Mnohokrát děkuji. Nyní Michel Danton. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem překvapen, že v této debatě o evropské přidané hodnotě se jednotliví řečníci nezaměřili více na charakterizaci druhu výdajů. Vypadl na mikrofon. Sans parler également des outils. A nehovořili ani o nástrojích o finančních nástrojích. Roční politika, jako například Erasmus nebo zemědělství, je placena rovnou z rozpočtu. Nicméně politiky, které jsou spíše investiční povahy, například životní prostředí, když budeme třeba se starat o vodu, tak výsledky se projeví za sedm, za deset let. A když hovoříme třeba o dopravě, o dopravní infrastruktuře, ať už se jedná o dopravu, která je určena pro cestující nebo pro zboží, tak i zde se projeví výsledky třeba až za 50 let nebo z dlouhodobého horizontu. A i v tomto případě máme pouze rozpočtové nástroje. Nebyla by přidaná hodnota v tom, kdyby více finančních zdrojů bylo určeno na financování velkých evropských infrastruktur, které mají pozitivní vliv na infrastrukturu a na naše HDP? Ja, danke. Jetzt Eida. Děkuji, Eida. Sí, gracias, presidenta. Děkuji, paní předsedkyně. Mé otázky jsou spojeny s vystoupením paní z účetního dvora. Ona říkala, že bychom měli rozpočet eh, a práci rozpočtu Evropské unie více soustředit a mě by také zajímalo, jak se na to dívají i ostatní řečníci, zda bychom se měli skutečně zaměřit na dvě, tři, čtyři politiky, nebo zda je dobré, abychom měli spíše diversifikováno toto úsilí a mohli zasahovat do většího počtu oblastí. Vzhledem k tomu, že ten rozpočet je takový, jaký je, tak eh, jediné, co můžeme dělat, můžeme fungovat jako určitá páka a mít vliv na určité oblasti, ale nemůžeme je rovnou měnit. Další věci, které by mě zajímaly, je, zda existují politiky, které jsou v současné době financovány Evropskou unii a kdyby byly eh, vybrány z tohoto nebo vyňaty z tohoto rozpočtu, protože neplní požadavek na přínos eh, nebo tedy přidanou hodnotu Evropské unie, nebo zda naopak existují politiky, které zatím z rozpočtu financovány nejsou, nejsou ale měly by tam být začleněny. Paní Barbie Gošár vytvořila studii o vlastních zdrojích, eh, ve které se klade otázku, zda bychom do toho měli ještě něco začlenit, nebo zda zachovat eh, současný stav. Tak by mě zajímalo, jak se na to dívá a také, jak se ostatní panelisté dívají na současnou strukturu vlastních zdrojů, zda k tomu mají nějaký návrh na změnu, nebo jak se na to obecně dívají. Děkuji. Ja, vielen Dank. Um... Mnohokrát děkuji. Inge? Děkuji. Je zajímavé, že zástupce EIB má také radikální přístup. Vy jste řekl, nebo já jsem tak slyšela, že granty jsou plítváním. Vy podporujete úvěry, to je zajímavý přístup, protože doposud jsme většinu rozpočtu dávali k dispozici prostřednictvím grantů. A já mám pocit, že to skutečně bylo plýtvání. Vy jste řekl, že máte v rámci fondu zkušenosti s různými variantami, možná byste o tom mohl hovořit detailněji. Pokud jde o mechanismus sdílení rizik, já zde mám určitý problém a to nedostatek transparentnosti. Pro nás není viditelné, kdo peníze dostane. Bylo by nutné, pokud eh, se vypracovávají takovéto finanční modely, aby A bylo jasné, kdo peníze dostává. Moderátor řekl na začátku zajímavou věc, položil otázku, jak hospodářsky slabé členské státy mohou mít silnější pobídky a mohou podpořit hospodářský růst díky rozpočtu EU. Například Řecko. Řecko je členem EU 30 let a bohužel je e, v politování hodné hospodářské situaci. Došlo k mnoha chybám. Pokud e, se v tom nemá pokračovat, a poté musíme s ohledem na krizi využít příležitosti pro evropský rozpočet. Možná bychom k tomu si mohli něco více vyslechnout. Mně je líto, že nepožadujeme od členských států, aby národní daňovou politiku a hospodářskou politiku ehm, stanovovali stanovali eh, lépe a, a využívali proto eh, evropských peněz. Například ehm, je možné podporovat alternativní energie, ale my nedosáhneme našich cílů, pokud je o alternativní zdroje energie, pokud členské státy nezmění svůj přístup. Je nutné, aby chom odměňovali členské státy, které eh, tyto věci dělají a ty, které to nedělají, které neplní naše cíle, peníze prostě nedostanou. A k tomu, co říkala paní Kaljulajt o té fragmentovanosti rozpočtu, mm, Určitě eh, je správný přístup, aby zde nebyly tyto malé položky, které eh, mají malý objem peněz, ale eh, na to, aby byly zpravovány, je třeba mít eh, hodně administrativních nákladů. Máme zde 12 až 15 různých pro- programů pro eh, mladé. Já si myslím, že to znamená velkou fragmentovanost. Je třeba, abychom zde postupovali konsekventněji. A méně peněz, ale konsekventnější využívání. To musí platit také pro členské státy. A podívejme se na to, co udělala Itálie v minulém finančním výhledu se strukturálními fondy. Itálie financovala 700 tisíc projektů. To znamená, že v průměru to bylo na projekt 40 tisíc eur. To je e, počet, který e, znamená velké zatížení pro všechny, kteří mají věci kontrolovat a které mají věci organizovat. To znamená, že pokud to nezměníme, bude to v novém finančním výhledu opět. Stejně. A já z toho mám obavy. A protože pokud nic neuděláme, bude se pokračovat v tom, jak to bylo doposud a bude se dělat to, co se doposud dělalo. Musíme si být, ale musíme se tedy shodnout na změnách a já si myslím, že panelisté by nám k tomu mohli dát další podněty. Děkujeme nyní bez ECOUT. Děkuji mnohokrát. Chtěl bych poděkovat panelistům za jejich úvody. Zdá se, nebo mám někde pocit, že ty cíle 2020 nebereme zase tak úplně vážně. Já bych chtěl vědět, jak předejdeme tomu, abychom v roce 2020 si neřekli, prýma, byly to výborné cíle, které jsme si stanovili, ale nenaplnili jsme je. A také mi chybí trošku ta naléhavost. Co skutečně udělat, aby tato strategie byla úspěšná, abychom naplnili stanovené cíle? Mám konkrétní dotazy eh, na zástupce Evropské investiční banky, protože pokud chceme naplnit tyto cíle, tak propojení mezi soukromými a veřejnými financemi je zcela zásadní a já si myslím, že úloha Evropské investiční banky je také zásadní v tomto ohledu. Čili jasná otázka, jak můžeme zajistit, aby byla dobrá koherentnost mezi politikami Evropské investiční banky, což je důležité pro investice prostřednictvím půjček, úvěru a naplnění cílu 2020. Vím, že EIB se dívá na životaschopnost a nejrůznější kritéria, ale doufám, že to bude dostatečně koherentní a naplníme cíle strategie 2020, protože pokud ne, tak děláme něco velice špatně. Další dotaz. Když se díváme na investice veřejného soukromého sektoru, tak vzniká politická otázka. Myslíte si, že stávající projekty, které nyní dotujeme z evropské úrovně, to znamená veřejné výdaje, které mají už tak vysokou návratnost investic, že nemá cenu to investovat z veřejných peněz. Čili chtěl bych kritické hodnocení toho, co děláme na evropské úrovni s tímto omezeným rozpočtem, zda můžeme být ještě efektivnější, zda bychom neměli přemístit tyto veřejné investice někam jinam, protože pokud je vysoká návratnost, tak to můžeme i zainvestovat ze soukromých financí. E, dále e, propojení soukromých veřejných financí, bavíme se o tom už 10 let, když se podíváte na projekt Galileo, tak záměrem bylo aby se připojily soukromé investice, ale do této chvíle je to projekt, který je investován z veřejných financí. Jak tedy zajistit, abychom měli soukromé investory v takovýchto projektech? Není mi to jasné. Pokud se nám to nedaří v projektu, jako je Galileo, abychom propojili soukromé a veřejné investice, kde je ten problém? Co děláme špatně a co bychom měli dělat právě v jiných projektech? Pokud investujete především z veřejných financí a nakonec eh, tento projekt může být ziskový, to znamená, že najednou se k tomu připojí soukromí investoři, tak oni potom získají ten zisk a bohužel ten zisk se nevrátí do veřejných financí. Čili jak se tyto obnovující investice, které eh, se nyní investují ze veřejných peněz a nakonec se zisky budou mít soukromí investoři, jak to změnit? Měli bychom řešit především tyto otázky, protože opět v roce 2020 můžeme říci, že ty cíle byly skvělé, ale bohužel opět jsme neuspěli. José Manuel. No, José Manuel, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Měl jsem pocit, že se bavíme o přidané hodnotě, ale neměli bychom se bavit pouze o účinnosti, ale také o solidaritě. Já bych žádal o příklady eh, z fondu Solidarity. Zcela jistě zde bychom měli vidět také přidanou hodnotu, také mě zajímá fond pro přizpůsobení se globalizaci, ten by také měl přinášet přidanou hodnotu. Ovšem tyto fondy jsou založeny na principu solidarity. Další velké činnosti tyto nejrůznější vlajkové lodě v rámci strategie 2020, v podstatě musíme naplnit těchto pět velkých cílů Evropské strategie 2020. A já bych rád věděl, jak těchto pět cílů eh, zajistí další přidanou hodnotu. Musíme prokázat, že skutečně těchto pět cílů přinese přidanou hodnotu. Další věc se týká eh, projektových bondů. Můžete nám říci příklady projektů, které budeme prosazovat v rámci příštích finančních výhledů, jak eh, tedy obohatí tuto, eh, tyto finanční výhledy a jak budeme integrovat tyto speciální projekty do, do finančních výhledů. Děkuji, čili žádné další dotazy. Děkuji mnohokrát. Zahájil bych eh, svými poznámkami a potom dám slovo členům panelu. Já si myslím, že jedna z věcí, které vyplývají z celé řady otázek, je, není tak eh, nejen otázka přidané hodnoty, ale také priorit. Máme omezené zdroje, nemůžeme financovat eh, naprosto všechno, co by bylo žádoucí, čili musíme se rozhodnout, eh, jaká kritéria můžeme použít, abychom stanovili priority pro finanční zdroje. Pochopitelně eh, můžeme dospět k závěru, že všechny naše priority přináší hodnotu, ale opět opakuji, nemůžeme udělat vše, co přináší hodnotu. Musíme si stanovit priority a Program Evropa 2020 je jedním ze způsobů, jak stanovit priority pro evropský rozpočet, ale pak se musíme sami sebe zeptat, zda všechno skutečně přispěje k naplnění programu 2020. Zdá se, že vše může tím či oným způsobem naplňovat strategie 2020, ale zcela jistě musíme stanovit přesné, jasné strategie a priority, jak naplnit tyto cíle. Dále otázka vlastních zdrojů. To zaznělo několikrát. Musíme jasně stanovit fungování vlastních zdrojů. A je tady rozdíl mezi vlastními zdroji a také mechanismem na úrovni Evropy, jak získávat příjmy a naplňování Eh, cílů politik. Možná musíme uvažovat o širším rámci nástrojů naplňování politik, abychom mohli naplnit strategii 2020. Musíme ale v první řadě stanovit, jaké jsou ty nejlepší politiky, které mohou naplnit cíle strategie 2020 a pak se teprve bavit o těchto nástrojích. Velice často to děláme právě naopak. Za třetí, Myslím, že je důležité, abychom vzali v potaz, že není eh, postačující pouze alokovat zdroje do určitých oblastí, které slibují přidanou hodnotu, ale tyto peníze se musí osvědčit, musí skutečně eh, zajistit návratnost. A tady máme často problém. Nestačí mít eh, finanční prostředky k dispozici, je to také otázka nástrojů, které zajistí, aby tyto finanční prostředky splnily to, co se od nich v terénu očekává. Dále otázka pomoci nejslabším ekonomikám v Evropě, aby mohly růst. Eurobondy jsou možná potenciálním způsobem, jak pomoci, především v oblastech, kde je vysoká domácí poptávka. Možná můžeme vytvořit velké infrastrukturní projekty, které jsou důležité v celoevropském měřítku a také bychom se měli zaměřit na oblast přístupu eh, k dodávkám. A také musíme zainvestovat eh, do dlouhodobých ekonomických faktorů. Opět eh, v souladu s projektem 2020. A to musíme dělat eh, ve světle eh, národních rozpočtů, které nejsou schopny naplňovat tyto cíle. V oblasti vzdělávání, inovací víme, že celá řada zemí začíná škrtat eh, v těchto oblastech kvůli rozpočtovým problémům a neinvestuje příliš do budoucího růstu svých zemí. To jsou poznámky na úvod, ale zazněla celá řada otázek pro všechny členy našeho panelu. Začneme se zástupcem Evropské investiční banky a nyní budete mít možnost náležitě vysvětlit ty projektové dluhopisy, ale můžete také odpovědět na otázku úlohy Evropské investiční banky v budoucnosti. Děkuji. Eh, ano, máte pravdu, zazněla celá řada otázek a já bych je chtěl eh, združit do pěti oblastí. První, jaká oblast intervencí? Jaký je sektor pro činnost Evropské investiční banky vedl k tomu, že Evropská investiční banka podporuje priority strategie 2020. To je důležité, nezmínil jsem se o tom, protože jsem to bral jako samozřejmost, ale to byla chyba. Jak víte, naši akcionáři jsou členské státy a naše dozorčí rada stanovuje priority kde jsou tedy zástupci jak komise, tak členských států. Mohu vám eh, říci, že stavecí analýza eh, našeho operačního plánu je založena jasně na cílech eh, programu 2020. Priority naší banky jsou následující jejich šest. Je to koheze, soutržnost, Eh, výzkum, inovace, malé, malé a střední podniky, dále životní prostředí, energetika a také sítě TENSE, ty transevropské sítě. Můžete je přeskupit do tří oblastí, což je eh, ta inteligentní, inkluzivní, ekologická strategie pro eh, projekt 2020. Já si myslím, že to je naprosto v harmonii. Také jsme monitorováni. První otázka, která se týkala těch mikropůjček a těch dobrých příkladů, aniž bych zacházela do podrobností těchto mikropůjček, tak myslím, že se ptáte správně na ten obnovující charakter těchto půjček. Když se podíváme na stávající finanční regulace v evropském rozpočtu, tak eh, vlastně není možné revolvovat určitý nástroj nad rámec období finančních výhledů. To znamená, to je dlouhodobé investice. To je otázka, která ještě nebyla vyřešena a nemáme omezení v rámci banky, ale když chceme propojit jednotlivé nástroje, tak právě čelíme problémům, které se musí ještě vyřešit. Co se týče toho urychlujícího faktoru, tak mikropůjčky a celá tato iniciativa je míněna v rámci Evropské unie, ne mimo Evropskou unii. V rámci Evropské unie je to celkem nová iniciativa a musíme eh, se z praktických zkušeností poučit, co funguje, co, kdo je ochoten přepojit se k tomuto financování. Očekáváme, že budeme mít více partnerů, jakmile ukážeme první výsledky, ale soukromý sektor eh, chce vidět, jak to nejdříve funguje a pak se teprve připojit. Čili přesně tak chceme eh, mít několik projektů a potom přizvat další. Ale existuje tady několik příkladů. Možná znáte projekt Margarit, což je eh, fond investičního kapitálu pro infrastruktury, který jsme vybudovali spolu se šesti velkými finančními institucemi jednotlivých členských států, CDC, CDP in v Itálii, dále v Polsku, eh, dále s institucí ve Španělsku eh, a s komisí, abychom podporovali infrastrukturní projekty v rámci investičního kapitálu. Eh, máme potom Další je podobný projekt, který je, eh, prosazuje ekologický růst. Doufám, že jsem neříkal, že granty eh, je mrhání penězi. Pokud jsem to řekl, tak bych to chtěl vrátit. Já jsem řekl, že se tomu může eh, tak dít, ale granty jsou nutné, budou nutné a pokaždé, když podporují veřejné cíle, kde není ten ta typická navratnost investice, za chvíli se vrátím k projektu Galileo, tak granty budou neustále nutné. Já si myslím, že je rozdíl mezi uplatňováním grantů, kde jsou nutné a když jsem řekl, že možná něka, může dojít k mrhání penězi, tak eh, jsem myslel, že tam není dostatečná návratnost, co se týče finančních produktů. Co se týče transparentnosti eh, nástrojů pro sdílení rizik, tak eh, Chtěl bych zdůraznit, že každý příjemce investic prostřednictvím tohoto nástroje sdělení rizik je dobře znám, je zveřejněn na webové stránce a je také předmětem schvalování ze strany nejrůznějších orgánů, jako je komise v tomto případě. Čili věřím, že možná musíme poskytnout nějaké lepší informace, ale je to zcela jistě transparentní přístup, jak sdílet rizika a jak využít tento nástroj. Otázka PPP, čili investice z veřejného a soukromého sektoru. To je velice důležité, vysvětlím, jak fungují ty projektové fondy. PPP je skutečně správná rovnováha a také sdělení jak rizik, tak zisků. Pokud eh, chcete vytvořit, nebo pokud eh, chcete, aby ta rizika nesl především soukromý sektor, tak se do toho nezapojí, pokud ovšem nebude mít patřičný zisk, který by mohl vzniknout. Čili je důležité najít tu správnou rovnováhu mezi riziky a mezi ziskem. V případě Galilea je problém v tom, že příjmy jsou naprosto nejasné, neznámé v tuto chvíli Možná k ním dojde později a to zcela jistě bude ta chvíle, kdy soukromý sektor se bude chtít připojit, ale v této úvodní fázi si myslím je zapotřebí eh, poskytnout veřejné finance. Je to takový ten typický příklad velkého projektu. A na závěr ty projektové obligace. Tento trh, když soukromý sektor investuje do infrastruktury, existoval i před krizí a krize bohužel zničila úplně celý tento trh. Existuje eh, ohromná množství likvidity, které jsou eh, k dispozici v rámci nejrůznějších pojišťoven, penzijních fondů a tyto instituce mají finanční prostředky, protože je tam velká míra úspor, ale mohou investovat pouze do určitých typů nástrojů, kde jsou nízká rizika a dlouhá splatnost. Takže, abychom opět oživili tento trh, aby e, investovali do dlouhodobých infrastruktur, musíme zajistit, aby tam byl k dispozici dlouhodobý dlouhodobá záruka, ať už je to určitá půjčka nebo obligace. A to je přesně nápad těchto projektových eh, obligací. Chceme zlepšit eh, tuto finanční situaci. To znamená, že máme první tranži, kde je určitý strop, který je eh, podobný jako nějaký investiční kapitál. To znamená, že chceme zajistit, že ty první ztráty, pokud k ním dojde, budou absorbovány tou tranží evropského rozpočtu. Potom mohou vstoupit evropské banky, které mohou mít eh, podřízený úvěr, to znamená, pokud se dostaneme do té druhé fáze eh, problému, když se tady podíváme na první tranži a na tu druhou tranži, ta první tranže vychází z evropského rozpočtu, ale ta druhá tranže z toho podřízeného úvěru. Nechci teď hovořit o konkrétních úvěrech, záleží na konkrétním projektu, ale to bude ta eh, zásadní část eh, financování. A potom se objeví ta třetí část a to budou ty bondy, ty obligace s dlouhodobou splatností, která umožní, aby tyto eh, banky a tyto investoři zainvestovali. Čili takto to fungovalo před krizi, ale bohužel kvůli krizi byl tento trh úplně zničen a ten rozdíl je teď v tom, že tyto operace se nebudou dělat v mimo rozvahových operacích, ale v rámci rozvahových operací. Musí to být naprosto transparentní. Čili nevím, zda je to dostatečně jasné, protože je to dost technická otázka, ale pevně věříme, že tento přístup může oživit atraktivitu pro soukromý sektor. Bavíme se především o sektorech Eh, telekomunikací, infrastruktury, dopravy, energetiky a tak dále. A tyto bondy budou vydávány eh, těmi, kdo řídí eh, projekty. Ne tedy ani EIB, ani Evropskou unii, ani někdo za rozpočet, ale samotný projekt ti, kteří řídí projekt a kteří investují do tohoto projektu, budou vydávat tyto obligace. To je důležité, protože pokud ne, tak eh, bychom opět museli uplatňovat úplně jiný přístup, kde by opět vznikaly eh, různé politické problémy. Děkuji. Um, Mnohokrát děkuji. Nyní předám slovo paní Babie Gošár. Vy jste v úvodu zmínila některé oblasti, na které bychom se měli více soustředit. Eh, možná byste nám mohla říci něco o oblastech, které budeme, eh, na které bychom se měli soustředit méně. Děkuji. Chtěla bych se vrátit eh, k tomu, co je v srdci celé této úvahy. Zamýšlíme se nad eh, přidanou hodnotou Evropské unie. Takže uvažujeme o tom, jaké je nejlepší rozdělení úkolů v rámci víceúrovňové zprávy a řízení mezi úrovní společenství, národní úrovní a úrovní územních celků. Abychom mohli zodpovědět tuto otázku, tak by bylo ideálně, kdybychom přesně věděli, jakým způsobem se tyto úkoly rozdělují mezi jednotlivými úrovněmi. Skutečnost je ovšem velmi vzdálena tomuto stavu, protože v roce 2008 jsme v Centru pro strategickou analýzu zahájili práci na této otázce, abychom věděli, co, dělá, co kdo dělá v rámci jednotlivých veřejných politik. Tyto práci jsme předložili Evropské komisi, která velmi uvítala tuto práci, řekla, že je velmi dobré zamýšlet se nad eh, tímto rozdělením úkolů. My jsme to nikdy neudělali, ale pokračujte v tom. Dobře, tak my jsme pokračovali, zamýšleli jsme se nad tím, kde je přidaná hodnota Evropské unie. Proto musíme jasně vidět, kdo co dělá. Vy jste uváděli příklad Erasmu. Před několika lety naše ministerstvo nebo náš ministr pro školství nám zadal studii o Erasmu, co bychom měli ještě udělat, aby to bylo lepší. My jsme tuto studii provedli a nebylo žádným překvapením, že ze všech peněz, které jsou určeny na mobilitu studentů, je 70% zajišťováno místními úřady, a tedy místními rozpočty. Ta částka, která je určena studentovi na živobytí v rámci projektu Erasmus je velmi nízká ze strany tedy Evropské unie, takže student by za to nemohl vyžít. Proto ještě místní úřady nebo tedy místní rozpočty dodávají určitou část studentům, aby mohli žít eh, za důstojných podmínek. Takže zde máme jasné rozdělení úkolů. Těchto 70% eh, ukazuje, že je nutné, abychom měli jasnou vizi, jasný přehled o tom, co dělá kdo v rámci, co kdo dělá v rámci takovýchto veřejných projektů. Máme údaje z Eurostatu a také údaje, které nám sdělují národní orgány, ale tyto údaje nejsou dostatečně jasné a přesné. Je důležité, abychom eh, navrhli pragmatická řešení, která by umožnila skutečně zaktualizovat eh, přidanou hodnotu evropských financí. Ale problém je, že nemáme k dispozici přesné informace ohledně rozdělení úkolů. Je jasné, že když hovoříme o principu subsidiarity, tak eh, když je možné dělat nějaké věci lépe na evropské úrovni, tak musíme ponechat evropské úrovni příležitost a možnost, aby se o tyto veřejné věci postarala. Nicméně to neznamená úplnou centralizaci. Uvedu příklad dopravy. Ideálně pro dopravní sektor já jsem hovořila o úsporách z rozsahu právě v rámci dopravy. To by mohlo být eh, velmi vhodné, kdyby se určité výdaje združili. Nicméně nejedná se pouze o budování infrastruktur, jedná se také o výdaje na údržbu, na výzkum a vývoj. Abychom mohli tedy odlišit oblasti, kde je skutečně přidaná hodnota, hovořil jsem o energetice, o vojenské infrastruktuře, Abychom tedy skutečně identifikovali ty oblasti, kde je evropská přidaná hodnota, tak musíme jasně určit pro jednotlivé oblasti, pro jednotlivé politiky, doprava, energetika, výzkum a vývoj a obrana, obrana a bezpečnost, tak tam musíme jasně a přesně určit, eh, jaká je povaha výdajů v těchto jednotlivých oblastech, eh, kde působí veřejné finance, na tom my teď právě pracujeme. Je pravda, že výchozí surovinou je statistika. A ta není k dispozici v dostatečně přesné podobě. A to právě komplikuje celou záležitost. Proto říkám, že je skutečně nutné, aby členské státy sdělovaly přesné informace, o složení národních rozpočtů, o národních postupech, protože pouze když budeme přesně znát národní postupy a také národní preference, tak bude moci evropská úroveň přinášet skutečnou přidanou hodnotu, bude mít k dispozici skutečně relevantní informace k tomu, aby mohla navrhnout řešení odpovídající očekávání členských států a jejich specifikum. Přesné informace o veřejných politikách, to je skutečně nezbytná podmínka k tomu, abychom mohli navrhnout praktická pragmatická řešení, protože, jak jsem říkala, v těch odvětvích, o kterých jsem hovořila, je skutečně možno mít velké úspory z rozsahu Hovořili jsme také o pobídkách, jak pobídnout členské státy k tomu, aby realizovali více věcí dohromady. Takže první pobídka je ukázat jim, že když budou pracovat společně, tak v určitých oblastech dosáhnou velkých úspor. V některých oblastech jsou režijní náklady, které jsou stejně vysoké, ať je nás společně 5, 10 nebo 20, takže je dobré vyzvat země, aby spolupracovali a tím pádem dosáhli úspor. Je ale důležité vyčlenit tyto pododvětví eh, národních ekonomik, eh, pro něž skutečně existuje přidaná hodnota na úrovni Evropské unie. A vše tedy v podstatě je založeno na schopnosti vymezit oblasti, kde je přidaná hodnota Evropské unie největší. Já jsem hovořila tedy o těch úsporách z rozsahu, jsou zde také preference ze strany Evropské unie, nebo evropské preference, to znamená to, co občané očekávají od Evropské unie. A více úrovňová zpráva a řízení a rozdělení úkolů musí vzít v úvahu tyto jednotlivé faktory, aby bylo možno doporučit pokroky v určitých oblastech veřejných politik. Abychom byli pragmatičtí, tak musíme pracovat velmi přesně. Já jsem hovořila o vojenském vybavení. V oblasti obrany a bezpečnosti, to není jediná oblast. OKAR je velkým příkladem této záležitosti. My jsme provedli studii, která zahrnovala evropské země i země tedy mimo společenství, ale v Evropě. A máme celou řadu evropských zemí, které už realizují projekty dohromady, protože jsou si vědomi možnosti získat velké úspory z rozsahu. A je nutné tedy ukázat členským státům, že je to pro ně přínosné. A první argumentem je, že v rámci rozpočtové konsolidace je možné udělat velké úspory nebo dosáhnout velkých úspor veřejných zdrojů. Proto ovšem je důležité znát národní rozpočty a rozpočty úrovní pod úrovní národní, to znamená regionálních a místních úrovní a dobře se zamyslet nad tím, jak jsou rozděleny úkoly. Děkuji. Děkuji. Zaznělo zde několik otázek na vás, na váš radikální přístup. Já bych tomu jenom něco stručně dodal, protože eh, když jste měla svůj úvodní projev, zdálo se mi, eh, že zemědělství je určitá evropská přidaná hodnota, protože to je něco, co děláme na úrovni EU. A já jsem se chtěla zeptat, jestli zemědělství vyčleňujete ze svého radikálního přístupu, nebo eh, jestli zemědělství zapadá do toho radikálního přístupu, který jste prosazovala. Děkuji. Já začnu zemědělstvím. A možná začnu vaší otázkou. Když hovoříme o přidané hodnotě, zemědělství je trochu odlišné, nebo zemědělská politika je odlišná, protože eh, zde nehledáte přidanou hodnotu, protože je to přenesená politika, politika, která byla přenesena z eh, úrovně národních států eh, do evropského rozpočtu. Různé zemědělské politiky v jednotlivých členských státech by mohly mít špatný vliv na zemědělský trh v Evropě. Nyní máme tedy společnou zemědělskou politiku a společný zemědělský trh. A ano, v tomto smyslu zde dochází k přidané hodnotě eh, z evropského rozpočtu. Pokud jde o zabezpečený potravin a velkorysost, eh, když jsem ehm, hovořila na začátku, odkazovala jsem na to, že eh, je nutné, že tato podpora nutná proto, aby se zajistili eh, odpovídající příjmy pro zemědělce a dobré ceny pro spotřebitele. Eh, zemědělská politika samozřejmě má ale celou řadu dalších cílů v současné době. Pokud jde o velkorysost rozpočtu, já jsem byla, já jsem viděla celou řadu příkladů, kde je možné věci zlepšit. Uh, Parlament musí řešit otázku eh, rozsahu. Eh, podívejme se na včelaře. Otázka je, jestli velké společnosti, nadnárodní společnosti potřebují podporu. Eh, je třeba si uvědomit, že potřebujeme nejenom půdu a technologie, ale potřebujeme také pracovníky. Je nutné podporovat také malé producenty, což jsou lidé, kteří se starají o půdu. A zemědělská produkce přichází z nejrůznějších částí Evropské unie. Společná zemědělská politika také pomáhá čelit eh, přírodním katastrofám. A další otázka je rozsah a tedy to je ta otázka související s velkorysostí. Já podporuji oddělení dotací od produkce, protože samozřejmě produkce je jenom jedním aspektem. Z tohoto důvodu je oddělení podstatné. Ale potřeba podívat se na to, jaké dopady mají takovéto kroky. Například Existují některé společnosti, které nakupují zemědělskou půdu, půdu jenom proto, aby získaly podporu. Jsou to společnosti, které jsou vlastněny, často vlastněny um, místními uh, úřady, ale tyto dotace, které dostávají poté, nejsou um, dotace na zemědělství, ale uh, co technologie a, a pracovní místa. Já si myslím, že je potřeba zajistit, abychom nebyli příliš velkolisí vůči společnostem, které skutečně nepracují v zemědělství. A další otázka je... This in a way that they environmentally sustainable, you are fine. This... Je podmíněnost. Um, jsou zde um, pokuty, které um, mají um, výši jenom 1 až 2 eh, takže eh, tyto pokuty nejsou příliš zastrašující a tak nepomáhají prosazování pravidel podmíněnosti. To je, myslím, všechno, co jsem chtěla říct k otázce zemědělství. Ještě jedna věc. A v ideálním světě trhy se zemědělskými produkty eh, nepodceňují vždycky ceny, někdy je také eh, přeceňují. A já si myslím, že by bylo dobré, aby automaticky existovala flexibilita v systému. Například eh, pokud cena mléka klesne dvojnásobně, začne automaticky plynout podpora. Nevím, jestli tyto mechanizmy v současné době dostatečně existují, fungují. Pokud je o soudržnost, můj přístup k soudržnosti by byl takový, že bychom se podívali odděleně na infrastrukturní projekt projekty a ty by se propojili s výdaji, protože investice do infrastruktury samozřejmě podporují také alternativní zdroje, využívání větrné energie například. A tyto projekty jsou v současné době financovány sdíleným řízením v rámci soudržnosti ale mají eh, také nadnárodní dimenzi a já si myslím, že by bylo dobré, aby zde bylo přímé řízení. Eh, další otázka jsou eh, peníze na dohánění, na soudržnost, na dohánění ostatních regionů. Mě by zajímalo, proč země, která získává relativně Eh, málo svého rozpočtu z EU. Eh, souhlasí eh, s tím, aby zde byl, byla celá řada orgánů, které mají na starost Um, přidělování takovýchto peněz. Myslím si, že administrativní zátěž je zde obrovská a nestojí to za to, pokud se podíváte na um, analýzu přínosu a e, nákladu, potom zjistíte, že něco takového nemá smysl, že ty administrativní náklady jsou příliš vysoké. A další otázka je možnost e, využívání finanční infrastruktury nebo případná rozpočtová podpora. A někteří nemají rádi tento termín rozpočtové podpory. V Evropě máme pravidla zadávání veřejných zakázek, to je základ pro veřejnou oblast a také základ pro rozdělování prostředků v oblasti politiky soudržnosti. Tato pravidla jsou harmonizována, máme pravidla pro to, jak mají být vypracovávány rozpočty, eh, jak mají být schvalovány na eh, místními parlamenty a tak dále. Tato pravidla jsou eh, podobná v členských státech. Takže proč si nesednou společně s členskými státy, které mají dostat peníze na dohánění ostatních regionů? a neříci, potřebujeme podporovat eh, mladé lidi v, ve znevýhodněných oblastech a je možné dohodnout se na konkrétních cílech a poté členský stát může dostat peníze. Jeden učitel eh, v z chudého regionu EU se mě zeptal. Eh, já v našem regionu můžu zorganizovat tři semináře eh, ročně, abychom zanalizovali problém, proč děti nechodí na sport, eh, proč, se ne, proč nehrajou na něco, proč, jsou, proč tráví svůj volný čas na ulicích. Já mohu zorganizovat tyto semináře, je to naprosto legální, ale já znám ten důvod. a V současné době eh, máme úsporná opatření, ale i předtím eh, jsme neměli dostatečný eh, místní rozpočet pro to, abychom financovali aktivity pro tyto děti. Může evropské financování nám poskytnout takovou tu podporu? Ne, nemůžete. Nemůžete financovat tyto akce, trvalé akce. Může, musí, je možné z Evropy financovat pouze něco speciálního, specifického možná by bylo možné mít nějaký pilotní projekt a poté nějak získat financování. Ale proč je to tak komplikované? Proč nemáme zkrátka specifické projekty pro jednotlivé regiony, jednotlivé členské státy, tak aby mohly bez problémů dostávat peníze na takovéto věci? Pravděpodobně je potřeba mít určitý, eh, určitou časovou lhůtu. Eh, říci, nyní máte eh, příjem na hlavu 65-70 průměru EU, máte na to tolik a tolik let, aby se to zlepšilo na takovou a takovou úroveň. Samozřejmě musíme mít takovéto cíle. Nemůžeme být příliš realističtí. Možná je můj přístup realistický, je to odlišné od toho, co skutečně probíhá tento parlament byl velice spokojen s rozvojem sdíleného řízení. Ale jsou zde spoždění, jsou zde náklady na implementaci. Toto je něco, co mě znepokuje už celou řadu let a tak jsem o tom hodně přemýšlela. Další věc. Peníze na politiku soudržnosti v současné době nejsou dostatečně flexibilní, nezohledňují makroekonomické aspekty. Nedávno jsem hovořila s lidmi z generálního ředitelství eh, Regio a poukázali na to, že eh, peníze z politiky soudržnosti eh, vedly k inflaci v některých členských státech. A je tam nízký příjem. jsou tam, je tam nezaměstnanost třeba 4%, takže ne tak vysoká. A pak, se tam, a pak se tam dostanou evropské peníze a eh, region není schopen ty peníze eh, eh, přijmout plně a tak tyto peníze jdou na inflaci. Zároveň je zde potřeba spolufinancování, to znamená, že zde není někdy dostatek prostředků na regionální úrovni. Eh, mohu vám říct příklad eh, péče o eh, starší občany. Znám region v Evropské unii, kde starší občané musí odcházet, protože v regionu pro ně není odpovídající péče. A další věc. Já si myslím, že je nutné konkrétně se podívat na to, kde je možné provést specifické projekty na místě ve specifických oblastech, jako je vzdělávání, občanství, kultura a tak dále. Eh, v těchto oblastech jsou eh, často projekty, které jsou eh, financované v malých tranších a je otázka, jestli něco takového má požadovaný efekt. Eh, další otázka se týkala eh, Fondu pro přizpůsobení se globalizaci a solidarity. Jedná se o podporu členských států, kde došlo například k přírodní katastrofě. Já si myslím, že toto nemusí být součástí eh, rozpočtu. Um, protože je to věc, která se týká pojišťovnictví. Pokud jde o výzkum, já podporuji tuto oblast, především výzkum v oblasti malých nebo pro, u malých a středních podniků. Já si myslím, že tam je nutná podpora. Otázka je, jak budeme ale kontrolovat, jestli skutečně udělali to, co měli udělat. Eh, je možné mít jednoduchý systém eh, grantu, eh, kde jsou jednoduchá kritéria, takže nekontrolujete konkrétní finanční management peněz, které dostaly výzkumné instituty nebo malá střední podniky na výzkum je nutné, abychom zde tedy poskytli větší, více možností malým a středním podnikům a univerzitám, aby získávali peníze na výzkum. A poslední věc, a poslední otázka, která zde zazněla, byla otázka PPP. E, zmínili jste problém Galileo a e, otázka byla, co se stane, když e, nezískáme žádné, žádný soukromý kapitál. A Galileo bylo nabídnuto trhu, ale v té chvíli, kdy to bylo eh, nabídnuto, zde byla technologická nejistota. Eh, to znamená, že tento projekt není ještě eh, ve fázi, kdyby mohl být plně správně navržen nebo nabídnut. Ehm, soukromému eh, sektoru, ale je možné, že k této fázi dojde. Já si myslím, že Galileo by ale nemělo být považováno za negativní příklad, eh, za něco, co by už jsme nikdy neměli eh, udělat. Já si zkrátka jenom myslím, že je potřeba lepší analýza. Děkuji, vidím, že kývete. K některým připomínkám předávám slovo. Děkuji. V první řadě bych chtěl poděkovat za ty skvělé příklady. To jsem říkal také již dříve. Jsem pouze pesimistou v tom smyslu, že ekonomické teorie mohou rozhodnout, jak naplánovat nový rozpočet. Existují nové možnosti, jak zajistit evropskou přidanou hodnotou, a to teoreticky. Nicméně ty výsledky se z 80, 90, 70, nevím přesně, eh, odvíjí od té konkrétní situace a jak si vedeme, jaké výsledky dosáhneme v praxi. Čili jsem optimistou, co se týče praktických zkušeností, plně souhlasím s celoživotním vzděláváním, s Erasmem, s širokopásmovým připojením, investice do soudržnosti, ochrana životního prostředí, ochrana uh, Eh, společné zemědělské politiky, potravinových eh, eh, potravinové bezpečnosti a tak dále. V Maďarsku máme několik dobrých příkladů. Například jsem viděl farmy, které jsou možná větší než v USA. A co se týče investic do infrastruktur, například do dálnic a podobně, Eh, máme 100 nejrůznějších eh, soukromých eh, investic v oblastech, které byly zaostalé. Jsem zcela jistě optimistou v tomto smyslu, ale dávám důraz na praktickou implementaci a získání skutečných konkrétních výsledků. Fabian se ptal na priority, stanovení priorit. Mé priority, Chtěl bych zmínit tři. První priorita potřebujeme politickou vůli, abychom si vedli lépe v Evropské unii, to je to nejdůležitější podle mého názoru. Druhá priorita, praktická účinnost, která je základním prvkem praktické účinnosti. To znamená, musíme mít strukturální změny, musíme mít inteligentní je inkluzivní růst, eh, naplnění cílu 2020. Musíme spojit všechny prvky činností Evropské unie. A má třetí priorita je zvýšený podíl eh, zdrojů, finančních zdrojů. Musíme také lépe naplňovat rozpočet v rámci jednotlivých kapitol a musíme mít lépe strukturovaný rozpočet. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Bohužel už nemáme příliš mnoho času. Zazněla celá řada zajímavých otázek. Možná jsme neodpověděli na všechny, ale jsou tu dva důvody, proč. Myslím si, že je především na politických postupech a procesech, které rozhodnou, na co se zaměříme, jak stanovíme priority. Není to na ekonomech, aby rozhodli tento postup. Můžeme pouze nabídnout, co si myslíme o té nejlepší přidané hodnotě, jaké eh, nástroje mohou podle nás nejlépe fungovat, ale nakonec je to politická volba stanovit priority v rámci evropského rozpočtu a stanovit, jaké cíle budou členské státy chtít naplňovat. Ten druhý důvod, často máme diskusy, kde zaměšujeme nástroje a cíle. Musíme jasně definovat cíle toho, co chceme, to je jedna věc, a pak se musíme rozhodnout, jaké strategické nástroje mohou nejlépe tyto politiky naplňovat, ať už na evropské, národní nebo regionální úrovni. Nejdříve často hovoříme o nástrojích, pouze výlučně o těchto nástrojích a pak nehovoříme příliš o cílech, které chceme naplnit. Já si myslím, že to je velice důležitá diskuse a politici musí rozhodnout, o jaké cíle se jedná a pak my jako ekonomové můžeme pouze přispět s návrhem nástrojů. Čili v tuto chvíli bych chtěl poděkovat všem odborníkům v našem panelu. Chtěl bych poděkovat za velice přínosné, zajímavé, možná někdy i kontroverzní příspěvky, které jsou vždy užitečné. Ja, vielen Dank. Ich habe auch zu dank. Mnohokrát děkuji. Já bych také chtěla poděkovat všem odborníkům, kteří k nám přišli včera i dnes. A děkuji také všem, kteří jsou zde ještě teď. V pořadu jednání se píše, že bych teď, teď měla mít closing remarks, tedy poznámky na závěr. Mohu zmínit jenom pár věcí. Já si myslím, že je velmi atraktivní. to, co nám řekla Kirsty Kaljulajt. Je to atraktivní, protože jsme poslanci Evropského parlamentu. Ale vykládejte to eh, zástupcům členských států. Těm by se to asi příliš nelíbilo. Já to můžu naprosto podpořit. Ráda. Ráda, abych jednotlivým členským státům předepsala, jak mají jakou strukturu mají mít, aby odpovídala evropskému směřování, aby odpovídala tomu, co chceme na úrovni EU a jak mají realizovat některé věci. Co mají dělat kde. Ale společenstevní přístup je přístup Evropského parlamentu, o tom není pochyb, ale já se domnívám, že bohužel nejsme ještě tak daleko, aby se nám podařilo ho plně prosadit. Další věc byla, že jsme zde slyšeli, že a perfektnost, dokonalost v dlouhodobém výhledu není možná. To také podporuji, toho jsme byli svědky. A dřív jsme se snažili eh, mít co nejperfektnější střednědobé finanční plánování. A vyjednávali jsme o tom s radou, ale byli jsme svědky toho, viděli jsme, že to zdaleka perfektní nebylo. A, a museli jsme měnit střednědobé finanční plánování. A já se domnívám, že je důležité říci, že je potřeba hledat řešení, je potřeba mít jasné hlavní pokyny a pravidla a poté provést hodnocení stanovených kritérií, následné hodnocení stanovených kritérií. Zajímavé mi také připadalo to, že se nemusíme podívat jenom na strukturu rozpočtu, teda jak bude vypadat následující finanční perspektiva, ale že se musíme podívat také na finanční nařízení nebo Eh, rozpočtový rámec. A zazněly zde zajímavé věci, tedy, že se musíme podívat na to, jak to vypadá s programy eh, pro alokaci peněz, a eh, co se stane, když budeme chtít integrovat takové věci jako revolvingové fondy, budeme v takovém případě muset tedy změnit pravidla. Ale je tu ještě další věc jak velkou chceme mít eh, flexibilitu v rámci nějakého programu, jak chceme eh, utvářet zemědělskou politiku. O tom hovořila Kirsty Kaliulajt. Co uděláme ve chvíli, kdy eh, padnou ceny mléka? Je nutné v takové chvíli podpořit producenty mléka, ale proto v této chvíli nemáme ještě žádná pravidla. A nad tím se musíme zamyslet. Vím, že máme tento fond, Takže na tomto místě budeme muset přemýšlet nad rámec finančního výhledu pro další plánovací období. A všichni panelisté řekli, že bez změny rozpočtu nebudeme moci dosáhnout našich cílů stanovených ve strategii EU 2020. Eh, ano, rozpočet Evropské unie je eh, malý, 2% všech veřejných financí nebo 1% hrubého eh, domácího produktu, ale není to symbolický, symbolické číslo. Evropa musí stanovit směr a členské státy poté tedy budou muset následovat. To je základ společenstevní metody, to se mě, líbí. Uvidíme, co udělali členské státy. A dále jsme už hovořili o tom na základě eh, dokumentu od Salvadora. Hovořili jsme o tom, že není možné oddělit cíle, že není možné oddělit eh, inteligentní, udržitelný a inkluzivní růst. Eh, tyto věci můžeme řešit jenom všechny společně. A i když jeden cíl se stane prioritou, neznamená to, že bychom ostatní cíle eh, v dlouhodobém výhledu nezohledňovali. Ještě jedna věc. Teď jsem si vzpomněla. Já jsem se podívala na hodiny a teď jsem si vzpomněla, že jsem vůbec nezmínila Salvadora, že jsem na něj úplně zapomněla, protože měl hovořit před mým projevem na závěr, protože před mým závěrečným projevem měl dostat slovo ještě Salvador. Teď jsme to prohodili. A to byly tedy jenom e, mé závěrečné poznámky a teď přijdou na řadu tvé závěrečné poznámky. Děkuji, paní předsedkyně. Ale ty vaše závěrečné poznámky mohly být klidně využity jako závěr, takže já budu mnohem stručnější, zbývají jen dvě minuty. Chci poděkovat oběma skupinám panelistů za to, že se vyjádřili k tak zásadním tématům. Někteří jsou v souladu s těmi dokumenty, které jsme předložili, jiní ne. Já jsem chtěl pouze odkázat, pokud je o ten první panel, na jednu obecnou otázku. Má-li hospodářská krize posílit politiku soudržnosti, protože je jasné, že propast mezi jednotlivými členskými státy se prohlubuje v čase krize místo, aby se zmenšovala. Takže tato věc by měla být eh, první na pořadu a potom je jasné, že se panelisté domnívají, že by politika soudržnosti měla být vnímána jako horizontální nástroj, že by politika soudržnosti měla být reformována, a to zásadně reformována, aby mohla být na úrovni cílu strategie Evropa 2020 a že jim nepřipadá příliš přitažlivá myšlenka rozdělit existující kategorie podle jednotlivých eh, druhů růstu. Někteří z nich eh, hovořili o sloganech. Já si myslím, že je to poněkud hlubší než slogan, ale v každém případě bychom tyto reference měli vzít v úvahu. Je jasné, že úroveň, nebo tedy míra víceúrovňového řízení je věc, eh, která leží na srdci všem panelistům i nám. My plně souhlasíme s tím, že podmíněnost a politika soudržnosti orientovaná na výsledky jsou důležité, pokud je o strukturu a trvání, tak to je problém, před kterým stojíme. Panelisté, nebo tedy my zpravodajové z výboru SURE, musíme vypracovat strukturu, kterou předložíme plénu parlamentu. A zdá se, že bychom se spíše přikláněli k mnohem omezenějšímu návrhu, než ten původní návrh, který by rozděloval kategorie podle současné distribuce strategie 2020. Víme, že v evropském rozpočtu nemáme dost peněz k tomu, abychom mohli naplňovat tak ambiciozní strategii, ale divím se tomu, že kromě posledního řečníka z posledního panelu se nezmínil nikdo o flexibilitě která je pro parlament eh, velmi důležitá, abychom eh, dosáhli toho, že se finanční výhledy budou postupně přizpůsobovat realitě. Pokud je tedy o druhý panel, který se zabýval evropskou přidanou hodnotou, tak už jsme připravili uh, dokument a později také pracovní dokument. Díky bohu většina těch reflexí odborníků je tam začleněna, i když eh, samozřejmě vezmeme některé závěry v úvahu a začleníme je do své zprávy. Kdybych měl reagovat na některé z návrhů či úvah, zde panelistů a kdybych je tedy začlenil do svého závěrečného dokumentu, tak možná kolegové eh, z výboru SURE nebo i další kolegové by si společně se mnou řekli, že to není možné, protože zde máme také realitu. A realita nám říká, že 15 členských států čelí velké finanční krizi a je velmi těžké přinášet peníze do společného rozpočtu. Uh, Nedostatek peněz eh, by znamenal, že poškozena bude především politika soudržnosti a zemědělská politika. V každém případě také souhlasíme s tím, co zde říkal zástupce Evropské investiční banky. Je třeba vzít v úvahu nové možnosti financování, které navrhuje právě Evropská investiční banka. A samozřejmě je nutno soustředovat zdroje na všechny tyto politiky, které přinášejí větší přidanou hodnotu. Větší přidaná hodnota musí být vnímána nejen z ekonomického hlediska, ale také z politického hlediska a proto je důležité uplatňovat tento princip přidané hodnoty na všechny současné evropské politiky. Omezí se třeba počet eh, projektů, cílů a tak dále, Evropská strategie 2020 navrhuje pět cílů. Toto by mohl být způsob. Není normální, aby členský stát měl 750 tisíc projektů. Říkali jsme také, že pouze 10 zdrojů ze současných finančních výhledů se skutečně potom vyplácí. Samozřejmě zde je nutno udělat reformy a v tomto smyslu podpoříme Evropskou komisi jak v návrhu reformy politiky soudržnosti, tak i v návrhu reformy společné zemědělské politiky. V každém případě děkuji panelistům, protože jejich příspěvky určitě obohatí náš dokument, který bude mnohem realističtější a mnohem bližší realitě. Eh, Mnohokrát děkuji, Salvadore. Děkuji všem kolegům a kolegyním kteří jste s námi strávili ty dva dny, kteří si vyslechli to, co nám řekli naši odborníci. A děkuji také všem, kteří zde museli být služebně nebo kteří jste byli z vlastního zájmu a dělali si poznámky. A děkuji také všem odborníkům a přeju dobrou chuť.